Liebe Kolleginnen Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Domnívám se, že bychom měli začít. Bohužel naše Spravodajka se zadrhla v raní belgické zácpě, jak všichni belgické zácpy známe, takže bohužel ještě není mezi námi, ale přesto se domnívám, že bychom měli začít, protože nás dnes čeká čeká také velká řada zajímavých hostů, kteří jsou zde s námi. A vlastně máme celkově jenom 60 minut času, teď vlastně už jenom 50 minut času, takže se musíme opravdu soustředit. A to platí také pro délku projevů našich hostů. Tak, aby zbyl čas na rozpravu. Kolegyně a kolegové, proto také nechci mít žádná dlouhá úvodní slova. Všichni víte, že e, bylo odloženo to prodloužení dohody s Uzbekistánem. Pan Kutáš, bývalý zpravodaj, udělal mezitímní zprávu a věnuje se z ní zvláště otázce e, dětské práce při sklízení bavlny a zlepšení této situace, požadoval zlepšení této situace. Takže to je aktuální stav věcí. A to jde o to provést reflexy, zda nastala nějaká zlepšení nebo zda ta zlepšení nenastala. A v této souvislosti je zvláště důležité a rozhodující posouzení Mezinárodní organizace práce, což byl také základ té naší tehdejší mezitímní zprávy. A jako první nyní má tedy slovo pan Tapiola z Mezinárodní organizace práce. Prosím, máte slovo. Uh, thank you. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Krátce projdu historii. Je to důležité proto, abychom pochopili současnou situaci. Uzbekistán ratifikoval celou řadu eh, úmluv MOP od doby, kdy se v roce 1991 stal jejím členem. Úmluva o nucené práci 29 eh, a 105 byla ratifikována eh, v 90. letech. To se t- a kromě toho také úmluva o eh, minimálním věku pro práci. To, eh, byla umluv, to byly umluvy tedy, které byly ratifikovány v roce 2008 a 2009. To znamená, že, spra, že vláda musí MOP pravidelně informovat o tom, jakým způsobem jsou úmluvy aplikovány a eh, zaměstnanci a organizace tedy mohou také vznášet své námitky pokud jde o aplikace těchto úmluv. A některé eh, záležitosti se tedy dostanou na konferenci MOP. MOP. Eh, zaměstnanci znášeli námitky, pokud jde o aplikaci úmluvy proti nucené práci v roce 2010. Tehdy šlo o monitoring sklizně bavlny eh, s dětmi. Nedokázali jsme do roku 2013 dosáhnout dohody v tom smyslu, jak je možno postupovat. V roce 2013 konference navrhla, že MOP eh, bude provádět monitoring. Tato dohoda o tom, jak to bude eh, prováděno, byla uzavřena v červenci roku 2013 eh, u kulatého stolu kterého se účastnili také mezinárodní eh, eh, účastnili také zástupci Mezinárodní konfederace odborových svazů a dalších subjektů. Celá země tedy byla předmětem monitoringu. Monitorovali jsme mm, eh, pole bavlny v září a říjnu roku 2013. Celkem se toho účastnilo 10 týmů, které řídila Mezinárodní organizace práce. Tyto týmy se skládaly eh, ze zástupců ministerstev práce, odbor, odborů obchodní komory a komory průmyslu a také Združení zemědělců. Metodologie byla přizpůsobena na základě zkušeností MOP v několika zemích, pokud jde o monitoring dětské práce. Zpráva MOP, nebyla to společná zpráva, byla to zpráva MOP, byla představena eh, expertnímu výboru Výsledkem bylo to, že jsme zaznamenali incidenty, kdy pracovali děti, zaznamenali jsme dětskou práci, to znamená, že to byli nezletilí, kteří pracovali na polích. Nicméně monitoring dospěl k závěru, že nedostávalo, nedocházelo k systematickému používání dětské práce. Kromě toho jsme zaznamenali, že týmy mohly bez problému eh, navštěvovat pole, eh, kdykoliv tedy se rozhodli, nebo respektive jejich eh, vedení se rozhodlo, že provede namátkové kontroly. Zároveň jsme vedli diskuzi s vládou a s, se Združením zaměstnavatelů, pokud jde o nucenou práci. Nebylo to součástí mandátu monitoringu. Nebylo to součástí toho monitoringu, nicméně eh, jsme eh, se k tomu tedy vyjádřili a věnovali jsme se tomu. Ve zprávě jsme také doporučili to, aby, aby se, jsme se tomu více eh, věnovali a kromě toho tedy vláda, vla, po vládě jsme považ, požadovali, aby uplatňovala úmluvu o nucené práci. Výsledek celého postupu byl eh, pozitivní. Expertní výbor navrhl, že národní monitoring eh, nucené práce má pokračovat. Kromě toho byla navržena další spolupráce s MOP, díky níž by byla ta otázka kontrolována a řešena. A kromě toho bylo navrženo, aby to bylo součástí širší technické spolupráce která je nastavena mezi MOP a Uzbekistánem. V dubnu roku 2014 jsme podepsali takzvaný program o slušných pracovních podmínkách. Je to program pro širší technickou spolupráci, jejíž součástí eh, tedy je také eh, zamezení dětské práce a nucené práce. Eh, to jsou klíčové body celého programu společně také se sociální ochranou, sociálním dialogem, ratifikací úmluv MOP a otázkou zaměstnanosti. MOP tedy v září roku 2014 začala v zemi působit. Měli jsme eh, svého zástupce v Taškentu od této doby. Eh, v srpnu roku 2014 jsme dosáhli dohody s vládou a také se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Tato dohoda se týkala eh, mezinárodního národního monitoringu dětské práce a kromě toho jsme se domluvili, že bude provedena analýza nabírání eh, zaměstnanců při sklizni bavlně, bavlny. To znamená, že jsme eh, chtěli eh, prověřit otázku nucené práce. Během sklizně roku 2014 uzbečtí monitorovací uzbecké monitorovací orgány monitorovaly sklizeň bavlny s určitou podporou ze strany MOP. Používali stejnou metodologii, kterou jsme používali my o rok dříve. A kromě toho byla zahájena příprava na tu analýzu nebo průzkum eh, nucené práce. Paralelně jsme jednali se, se Světovou bankou. Světová banka byla také instruována, aby tedy v rámci svých projektů monitorovala dětské prá- dětskou práci. Se Světovou bankou jsme v říjnu roku 2014 podepsali memorandum o porozumění v tom smyslu, že tedy v roce 2015 Světová banka bude monitorovat dětskou a nucenou práci eh, v rámci svých projektů, kterých, které se tedy týkají Uzbekistánu, které jsou e, Světovou bankou financovány, protože v této oblasti je poměrně moc bavlny. V roce 2014 jsme se účastnili několika namátkových kontrol e, spolu se Světovou bankou, ale zároveň jsme e, striktně vzato nebyli součástí tohoto monitoringu. Výsledky toho národního monitoringu ze strany uzbeckých orgánů v roce 2014 byly následující. V roce Jde tedy o výsledky za rok 2014. V podstatě byly podobné jako výsledky v roce 2013. A zdá se, že eh, vláda zakázala to, aby eh, na polích s bavlnou pracovali děti mladší 18 let. Občas tady došlo k výjimkám. Pokud jde o nucenou práci, tak jsme čekali na výsledky průzkumu, který nyní probíhá. Máme v Uzbekistánu svoji misi, která eh, o tom v tuto chvíli jedná. Expertní výbor v roce 2014, tedy v loňském roce, se vyjádřil pozitivně o práci, ke které v Uzbekistánu došlo. Eh, má určité pochybnosti, pokud jde o eh, nucenou práci a nabádá vládu, aby i nadále spolupracovala s MOP. To znamená, že hlavní poselství toho expertního výboru je to, aby vláda i nadále spolupracovala s MOP. Stručně k situaci eh, v dnešní době, v současné době. Nejprve dětská práce. Očekává se, že bude pokračovat národní monitoring protože pokud došlo k pokroku, je velmi důležité, abychom eh, dbali na to, aby eh, nedošlo zase ke kroku směrem zpět. Kromě toho tady bude i nadále zajištěna podpora ze strany MOP a pokud jde o ten průzkum, tak eh, tedy bude Eh, bude ten průzkum probíhat na základě metodologie MOP. Zaměřujeme se především na pra- eh, pracovníky ve, výš- ve věku 16-17 let, eh, to jsou lidé, kteří končí vzdělávání a je to ta riziková oblast. Jak jsem řekl, bude tedy probíhat ten průzkum, nebo probíhá průzkum. Máme eh, v Taškentu eh, misi. Hlavním cílem je to, eh, že jsme se shodli, Shodli jsme se tedy na tom, že v srpnu roku 2015 se bude konat kulatý stůl, jehož hlavním tématem bude právě nucená práce. Co to bude konkrétně znamenat, záleží na výsledcích průzkumu. Předpokládáme, že se budeme zabývat především, na, především rizikovými faktory, to znamená oblastmi, kde by mohlo docházet k problémům, dále praktikami při najímání pracovníků, eh, účastí pracovníků na sklizni, to znamená, jaké smlouvy tito lidé mají, jak jací zaměstnanci veřejného sektoru na polích pracují, za jakých podmínek pracují, jaké e, jsou problémy v pracovním právu. To jsou věci, které budeme muset řešit, kterými se budeme muset zabývat. Cílem je to, že chceme vytvořit jakousi cestovní mapu nebo akční plán, který e, bude zahrnovat 4 až 5 let a tomto akčním plánu bychom se měli jednotlivými otázkami zabývat. V podstatě jsme se shodli s vládou a také se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na tom, jak tedy budeme postupovat, jaké budou další kroky. Já jsem to naposledy eh, diskutoval nebo probíral v Taškentu před dvěma týdny s ministrem práce a také se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů a ministr práce veřejně vyjádřil svůj, svoji vůli aplikovat tento akční plán, na kterém se shodneme v srpnu. Kromě toho jsem byl na odborářské konferenci, které se účastnili i zástupci Mezinárodní konfederace odborových svazů. Tolik tedy k současné situaci, pane předsedo. Jak jsem řekl, hlavní, hlavním problémem je to, nebo jde hlavně o to, abychom tedy vyčkali na výsledky toho průzkumu o nucené práci. Já doufám, že eh, až ty výsledky budou zveřejněny, budeme mít dostatek informací pro to, abychom mohli eh, pokračovat v naší diskuzi. Děkuji. Eh, děkuji za toto celkový přehled a dávám slovo třem expertům kteří mohou komentovat zprávu MOP a pak dám slovo zpravodajce paní Arena. Chci připomenout třem expertům, že máme možnost eh, dát jim k dispozici jen pět minut, jinak nebude možné celou věc prodiskutovat. Prosím, respektujte pětiminutový interval. Jinak budu muset vypnout mikrofon. Nejdříve jsem ráda, že tady mám možnost dát slovo panu Novovu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nemohu souhlasit s pěti minutami, eh, protože já jsem jediný za uzbeckou stranu Eh, protože jsme se rozhodli, že budeme eh, budovat eh, právní stát, kde bude zajištěna demokracie a budou zajištěny všechny práva, což je cílem Uzbekistánu. Proto jsme ratifikovali také příslušné umluvy MOP týkající se nucené či dětské práce. Jsou zde tresty, které se dávají za nucenou práci nebo dětskou práci ve 34 eh, různých eh, pracovních oblastech eh, a je současně 20 Eh, také je zde povinný vzdělávací systém eh, zahrnující eh, příslušné stupně vzdělávání a 100 tisíc dívek a chlapců se takto postupně vyškolí také pro budoucí pracovní dráhu. Je tady také 34 dětí, 33%, které jde na vzdělávání a 40% jde na zdravotnictví. Jsou zde případy, eh, které sledujeme, které se týkají eh, zkoumání případů nucené práce i dětské práce. Dochází k monitorování dětské práce ve bavlnářském průmyslu. To eh, organizuje od 11. září do 20. října v Uzbekistánu, kde byly získány různé podrobné informace Současně je e, nutné e, zajistit konstruktivní spolupráci s MOP týkající se provádění úmluvy číslo 105. Uzbekové sami e, schválili program, který zahrnuje tři strategické oblasti. Za prvé partnerství, sociální partnerství v Uzbekistánu s akčním plánem, který umožňuje provádět E, tuto úmluvu o nucené a dětské práci. Dále jsou tady různé příležitosti e, včetně pro mladé, pro rozvoj e, bezpečnosti práci a dobré systémy řízení, které jdou ruku v ruce se sociálním zabezpečením obyvatel. 27. května loňského roku Rada ministrů se dohodla na dalších opatřeních v letech 2014 až 2016, které se týkají uplatňování úmluvy MOP v Uzbekistánu. 18. září až 20. října proběhla kontrola ve bavlnářském průmyslu eh, a eh, to na základě rozhodnutí vlády. A to o dodržování úmluvy MOP s účastí moderních, vysoce kvalifikovaných specialistů. Monitorovací eh, období pro umožnilo 49 konkrétních pozorovacích misí a ve všech těchto případech eh, ti, kdo porušili předpisy, byli voláni k odpovědnosti eh, v loňském roce soukromí zemědělci sklízeli bavlnu na 70 Eh, tisících eh, různých eh, usedlostech. 30 až 40 denní smlouvy byly předem podepsány se všemi, kdo se podíleli na sklizni. Také se používaly kombajny na sklizeň. Postupně v roce 2015 jich bude 3 tisíce a 10 tisíc v roce 2017. 85 lidí vlastně těmito Stroje bude moci sklidit eh, obrovské množství bavlny v roce 2014. Eh, další zaměstnanci byli nabráni, aby se podíleli na sklizně bavlny. Eh, na základě individuálních pracovních smluv dostávali měsíční plat a podíleli se během svého zaměstnání na sklizni bavlny. Uzbekistán vytváří všechny potřebné podmínky pro dobré pracovní podmínky i pro možný odpočinek pracovníků. Eh, chceme říci, že v 90. letech eh, bavlna představovala až 90 eh, plochy zemědělské půdy. Velké množství pesticid a dalších chemických látek bylo používáno a působilo to velké environmentální katastrofy. Také to zvyšovalo úmrtnost, a to včetně dětí potraviny a další spotřební zboží, eh, včetně eh, pšenice, muselo být dováženo do země. Eh, nyní se plocha na pěstování bavlny snížila na polovinu a zbylé plochy umožňují pěstování potravinářských plodin. Mm, pracují na nich soukromí zemědělci. Zemědělské produkty se takto zvýšily dvakrát díky moderním metodám práce. 6 tisíc tun ovoce a zeleniny a přes 80 tisíc pšenic, tun pšenice je takto vyprodukováno v Uzbekistánu. Populace 10 milionů lidí se zvýšila a um, je tedy důležité trojnásobně zvýšit eh, produkci ovoce a zeleniny a také zvýšit produkci eh, pečiva a chleba. Eh, po nezávislosti se nám podařilo snížit úmrtnost dětí třikrát a zvýšit délku dožití obyvatelstva o sedm let. To jde ruku v ruce s velkým zvýšením produkce ovoce a zeleniny. Dokonce eh, také vyvážíme. Vývoz se zvýšil pětkrát na pět eh, miliard eh, dolarů v posled, minulém roce. Vývoz bavlny se snížil na polovinu oproti roku 1991 roku 2014. V současných cenách je to 1 miliarda dolarů. V roce 1991 totální vývoz Uzbekistánu eh, představoval 60 pro bavlnu a toto eh, číslo se snížilo na 7,6 z 8 milionů eh, miliard eur se to snížilo. Také Uzbekistán v loňském roce snížil 31 eh, milionů eur Azijské země, které neratifikovaly úmluvu MOP, eh, které se týkají nejhorších forem dětské práce a které se týkají také zakázání eh, nucené práce, mají velké problémy v domácích podmínkách pro eh, sklízení bavlny na vývoz do Evropy. Například, jak řekl jedny brudské noviny, tedy The Guardian 5. května loňského roku, v jedné zemi na jihu Asie od roku 1995 více než 200 tisíc zemědělců, kteří pěstují bavlnu, se mnozí z nich se eh, spáchali sebevraždu kvůli eh, obrovskému zadlužení, které postihuje tyto zemědělce, a to důsledkem velkých firm, které zavádějí geneticky modifikované eh, rostliny, bavlny, a to má pak obrovský dopad. To eh, samozřejmě vede k otázkám, proč tady jsou na azijském kontinentu tak vážné problémy se sklizní bavlny, když na jiných kontinentech tomu tak není. Tři různé zprávy, které byly zveřejněny v roce 2005 až doteď, ukazují, že eh, jak vypadá produkce bavlny v Uzbekistánu. Vývoz bavlny prostřednictvím Liverpoolské burzy a od roku 2005 začal eh, vývoz přímo přes Taškenskou burzu. A nyní Eh, dochází k eh, přerušování distribuce ve většině eh, případů. Zde nedostatek možnosti ověřit objektivitu určitých zpráv. A evropské společnosti odmítají dovoz z Uzbekistánu. Aby Uzbekistán mohl naplnit své mezinárodní závazky, je důležitý konstruktivní dialog a spolupráce s MOP. Od roku 2013 eh, se konalo 20 společných aktivit s ILO. Zástupci Mezinárodní organizace práce navštívili Uzbekistán devětkrát. A jde o otázky pracovních podmínek a náboru pracovníků v oblasti eh, bavlny. Vzhledem k tomu, že Eh, se dosáhlo spolupráce na vysoké úrovni s ILO v roce 2013. Loni nebyl Uzbekistán mezi zeměmi, které mají problém s implementací těchto dokumentů. Vážený pane předsedo, měl byste respektovat Uzbekistán a nepřerušovat mě v projevu. Pan předseda, děkuji vám za vaši komplexní informaci. Nyní zástupce koalic eh, neziskových eh, organizací Cotton Campaign, paní Klára Skřivánková, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedu. Ráda bych na úvod řekla, že to, o čem dnes budu svědčit, eh, znamená odběti uzbeckých občanů, kteří jsou vystavováni nucené práci v Uzbekistánu. My v organizaci Anti-Slaver International a Content Campaign spolupracujeme s občanskou společností, abychom omezili nucenou práci v této oblasti. Začalo to v oblasti ovoce. A už to přineslo ovoce. Jak už nás upozornil eh, předseda, v roce 2011 bylo odložení, odložení podepsáno protokolu o textilu a Šlo o to, že pozorovatelé ILO měli dostat přístup do země, aby prováděli monitoring a aby došlo k implementaci reform. A bylo potřeba předložit skutečné výsledky, tak aby nucená práce dětská práce opravdu byla vymazána. Po tomto rozhodnutí parlamentu začal dialog vlády s ILO o podmínkách těchto umluv. Výsledkem bylo, že asi milion dětí mladších 18 let už nemuselo pracovat jako nucení, nuceně pracovat v roce 2013 při sklizni bavlny. Eh, bylo, vítáme také vládní program, kde se vláda zabývala, eh, zavázala, že bude aplikovat umluvy ILO. Ale během sklizně v roce 2014 jsme byli svědky toho, že nadále vlastně do velkém eh, funguje tento systém nucené práce. Eh, bylo třeba eh, dosáhnout potřebných kvót a plnit plán. Kdo plán nesplnil, tak byl vystavován fyzickému násilí a trestům. Mnoho občanů muselo pracovat nuceně na polích bavlny. Těší nás eh, mezinárodní tlak, který vede k tomu, že se výrazně snížila nucená práce dětí, ale bohužel zároveň jsme byli svědky nasazování, vyššího nasazování nucené práce do dospělých, co by kompenzaci. Vede to k zhoršení situace ve školství, zdravotnictví. E různé eh, jde o to, že pracovníci veřejné zprávy, učitelé a lékaři a další byli nuceni vlastně sklízet bavlnu. A bylo jim eh, pohroženo, pokud to neudělají, že přijdou o práci. A přitom eh, výbor Výbor odborníků ILO vydal k této věci zprávu v březnu tohoto roku. Byli jsme svědky toho, že tady zde byl použit ten systém k tomu, aby také eh, studenti eh, sklízeli povinně bavlnu před hrozbou, že budou jinak propuštěni ze školy. Takže veřejná zpráva eh, zneužila minimálně ve třech regionech školství k mobilizaci studentů pro sklizeň. A zemědělci se uchylují k tomuto postupu také, protože musí prostě plnit ten plán, jinak by eh, také přišli o práci. Eh, kromě toho eh, se tedy platilo za to, aby se zamezilo dětské práci a aby se eh, tedy kompenzovaly nesplněné kvóty. Požadavky eh, se dotkly také evropské, evropských podniků, které veřejně prohlašovaly, že příspěvky eh, ke sklizni bavlně, bavlny byly předpokladem pro zlepšení situace v Uzbekistánu. Je potřeba tedy vyřešit systém nucené práce v Uzbekistánu, když jsme tedy analyzovali obchod s bavlnou v Uzbekistánu, tak je zřejmé, že vláda zatím nepřijala minimální standardy, které eh, parlament stanovil v roce 2011. Tyto standardy hovoří o tom, že je potřeba dosáhnout podstatných výsledků, pokud jde o zamezení eh, nucené práce, dětské práce, tak abychom eh, viděli, že tedy se bojuje proti této práce, práci, nicméně zatím MOP nepotvrdila, že došlo k jednoznačnému zlepšení. Důkazy jsou jasné a právě proto bychom rádi vyzvali členy výboru, tak abychom tedy v tuto chvíli nesouhlasili s textilním protokolem, abychom tedy eh, tento protokol řešili až tehdy, až bude ten akční plán o boji proti nucené a dětské práci schválen, až se na něm shodne uzbekistánská vláda, uzbecká vláda a MOP a až bude zřejmé, že vláda se rozhodla ho aplikovat a až dojde tedy eh, k jasnému pokroku během sklizně v roce 2015, které dojde za několik měsíců. Děkuji. A nyní pan Luc Divín z DG Trade. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne. Vážení poslanci, milí kolegové, za Evropskou komisi jsme velkým zájmem sledovali usnesení tohoto parlamentu z roku 2011. Zabývali jsme se jeho obsahem a v posledku se domníváme, že e, jsme svědky e, úspěšného vývoje. Jak zmínila MOP, dětská práce, na kterou nás upozornil tento parlament, byla úspěšným způsobem řešena. Ta situace v Uzbekistánu se v tomto ohledu zlepšila. Již tři roky velmi intenzivně spolupracujeme jak s MOP, což je, jak víte, jediný monitorující orgán v souladu eh, s evropskou legislativou eh, a v souladu s pravidly eh, GSP ale spolupracujeme také s uzbeckou vládou. Jak zmínil zástupce MOP, byli jsme potěšeni tím, že tedy spolupráce mezi MOP a uzbeckou vládou probíhala. Je to samozřejmě spolupráce, která v roce 2011 probíhala za obtížných podmínek. Nebudu se pouštět do detailů, protože zástupce MOP již zmínil výsledky práce. Nicméně, jak požadoval parlament, Provedli jsme monitorovací misi, která měla možnost navštěvovat pole bavlny v roce 2013 eh, a jak již bylo řečeno, nedocházelo k tady k systematické dětské práci. zástupcem MOP hovořil o kulatém stolu, o spolupráci eh, s uzbeckou vládou, hovořil také o jistých rizikových faktorech, pokud jde o nucenou práci. Doufáme tedy, že kulatý stůl, který se letos bude konat v Taškentu mezi MOP a eh, uzbeckou vládou, se bude nucenou prací a rizikovými faktory zabývat a doufáme, že ten program pro slušné pracovní podmínky, eh, že, že se tady bude zabývat i nucenou prací a doufáme, že výsledkem toho všeho bude, budou pozitivní závěry MOP po letošní sklizni bavlny. Pokud tomu tak bude, domníváme se, že eh, podmínky, které parlament stanovil ve svém usnesení v roce 2011, budou naplněny a pokud tedy ty rizikové faktory budou do konce roku správně vyřešeny, eh, tak by tedy, tak bychom se mohli zabývat tím eh, textilním protokolem je to důležité také pro dovozce z EU, ne pouze pro eh, podniky z eh, Uzbekistánu. Děkuji a nyní paní zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem těm, kdo vystoupili zástupci MOP, samozřejmě eh, MOP děkuji také za práci, která ve spolupráci s vládou byla odvedena. Děkuji velvyslanci, že dnes přišel protože myslím, že v těch různých eh, diskusích tomu tak vždy nebylo a myslím, že to jasně ukazuje, eh, jak se dobře vyvíjí spolupráce. Děkuji také zástupcům nevládních organizací, protože, jak víte, pro nás, pro poslance Evropského parlamentu je důležité mít informace eh, od nevládních organizací, které odvádějí velice náročnou práci při sběru informací. Děkuji také zástupci DG Trade, které pracovalo na celé věci od roku 2011 na základě prozatímní zprávy, kterou zpracoval můj předchůdce pan Kotas. Formuloval 14 doporučení 14 doporučení, se kterými se do roce 2011 totožnil celý Evropský parlament. Myslím, že to je zajímavá situace a pro nás, poslance, kteří pracujeme eh, ve výboru pro zahraniční mezinárodní obchod, je důležité využívat eh, obchod eh, pro zlepšení podmínek, které existují v různých zemích. Samozřejmě tady pocitujeme i určité zneklidnění, eh, které se týká ostatně všech obchodních smluv, které jsme uzavřeli. Nepoužíváme dvojí metr. Systematicky musíme eh, požadovat respektování lidských práv, pracovních práv, environmentálních práv, eh, což jsou doložky, které někdy nejsou závazné v mezinárodních obchodních dohodách. Tyto všechny údaje jsou tedy velice důležité pro další vývoj. Tady jde o textilní protokol. Máme vypracovat smlouvu. Každoročně od roku 2011 to takto děláme. Od roku 2013 MOP měla možnost eh, konkrétně v terénu sledovat, eh, jak to vypadá při sklizni eh, bavlny. Zástupce DG Trade říká, že by bylo zajímavé kde bychom mohli analyzovat situaci z roku 2015. To znamená analyzovat jednak otázku dětské práce, a slyšeli jsme od zástupce MOP, že tady došlo k pokroku, a také bychom chtěli v rámci mandátu a v rámci mise MOP ještě otázku rozšířit také na analýzu ve věci nucené práce. Nechtěli bychom, aby na jedné straně bylo méně dětské práce, ale že by tato dětská práce byla kompenzována daleko větším objemem nucené práce. Takže chtěli bychom mít i tuto informaci jasně formulovanou od MOP ve spolupráci s dalšími aktéry abychom se mohli této otázce znovu věnovat po zpracování analýzy za rok 2015 a dále pak pokročit v otázce textilního protokolu. To tedy navrhuji ve zprávě, kterou mám za úkol vypracovat. Děkuji. Thanks a lot and, uh, Děkuji. A nyní zpravodaj za AFET, pan Adam Carek. Paní Adam, paní Luňáček. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem zpravodajkou ve výboru Afet. takže děkuji také všem, kdo zde eh, vystoupili a podpořili odbornou práci. Zaznělo zde, a i pan velvyslanec řekl, že došlo k určitému pokresu, pokroku v Uzbekistánu. A to, co bylo důvodem pro Evropský parlament, protože že v roce 2011 nepodpořil ten protokol, to bylo právě ten velký rozsah dětské práce, ke kterému docházelo. Také uznávám, že zde došlo ke změnám, že opravdu v širokém měřítku byla omezena dětská práce, to já velmi eh, vítám. Pane velvyslanci, vy jste také hovořil o investicích do školství, zdravotnictví, zaměřeného na děti pro chlapce i dívky. To je velmi důležité. Ale řada neziskových organizací, taky Cotton Campaign a další aktivisté v oblasti lidských práv nás informovali o tom, že přesto zde stále jsou mnohé významné problémy a jak už zde také zaznělo, vlastně ta dětská práce byla nahrazená velkou měrou nucené práce dospělých, takže to vede potom k velkým obavám a znepokojení zde v parlamentu a také v našem výboru pro zahraniční záležitosti. A při minulé sklizni dokonce 17 lidí zemřelo a pracovníci museli pracovat, eh, měli příliš krátké přestávky, měli velice špatné životní podmínky při své práci a myslím, že to je také důležité, aby se na to ILO zaměřila a také se tomu věnovalo při příštím jednání u kulatého stolu. Také jsem slyšela, a na to bych se chtěla e, zeptat, že jsou tam dvě e, velké nadnárodní společnosti, které řekly, že Eh, je to vlastně potřeba prostě tam sklízet tu bavlnu prostřednictvím nucené práce Uzbekistánu. A já si myslím, že v tomto okamžiku tady parlament zatím nemůže souhlasit a souhlasím s tím návrhem, který zde zazněl. A sice je třeba schválit ten akční plán mezi ILO a uzbeckou vládou. A tento akční plán se musí implementovat a musíme vidět skutečně jeho dopady, protože takový rozsah nutné, nucené práce v zemi vede k tomu, že nevidím, e, že by parlament tom, s tímto tedy teď souhlasil momentálně. Děkuji a nyní paní Curtin Darling z našeho výboru. Děkuji vám a děkuji také všem řečníkům, kteří zde vystoupili. Já mohu jedině souhlasit eh, s kolegy, kteří už o tom hovořili. Domnívám se, že pozice parlamentu v roce 2011 byla velice jasná. Velice jasně jsme se věnovali otázce dětské práce a nucené práce. A zatímco došlo k velkému pokroku, tak stále patří k naší zodpovědnosti nadále vyvíjet tlak na to, abychom se postarali o to, aby jak dětská práce, tak nucená práce byly oblasti, v níž se situace zlepší výrazně. Takže podporuji to, co uvedla komise a také zpravodajové, zpravodajky tohoto parlamentu. Prostě uvidíme, co se stane letos v létě a na podzim. A to potom opravdu ukáže, jestli se ta situace skutečně v praxi zlepšila. Takže já podporuji tu pozici, která zde zazněla eh, zpravodaj z obou výborů. Děkuji vám. I když zde nejsou přímé otázky na odborníky, ale pokud mají potřebu se vyjádřit, tak eh, jim tímto dám slovo na dvě minuty. Eh, Mezinárodní organizace práce, chcete se vyjádřit? Já mám jen jednu věc. Chtěl bych eh, tu věc jasně říci, protože otázka zahraničních firm a jejich opatření tady byla zmíněna. Ano, to je součástí věcí, které zkoumáme a bude to také součástí toho, co bude projednáno. Byly informace o Eh, situaci eh, při sklizni v roce 2013 a my jsme předložili veškerou informace, které jsme měli k dispozici, předložili jsme je vládě, dostali jsme odpovědi, je to v monitorovací zprávě a my dále sledujeme tyto informace, které dostáváme. Děkuji, pane velvyslanče. Chcete něco říci? Ano, já bych chtěl říct si o těch 70 případech úmrtí. To není potvrzená informace, protože v době monitorování v roce 2013 bylo prohlášení, že došlo k některým úmrtím a také poraněním na hlasu Ameriky, ale když to pak bylo přímo v terénu zkoumáno, tak to nikdo nepotvrdil. Pak je tady také tvrzení o sebevraždách a, a tvrzení o různých obchodech. To nebylo ale také potvrzeno. 100 tisíc lidí Eh, jako vzorek, to je poloviční eh, míra sebevražd oproti jiným eh, zemím v Ázii Konkrétně jeden případ byl zkoumán, byl ohlášen, zkoumán, ale nebyl potvrzen. V Uzbekistánu každá druhá rodina má auto, také vyrábíme automobily v General Motors a současně jsou také velice přísné kontroly na silnicích a e, když se srovnáme s našimi sousedy, s některými zeměmi, e, kde také dochází k, ke sklizni bavlny, my uh, přijímáme velmi přísná opatření pro kontrolu uh, a mohu vám uh, říci, že taková tvrzení nejsou pravdivá. Děkuji. Děkuji vám a paní Skřivánková. Já jen velice stručně bych chtěla přivítat závazky formulované členy tohoto výboru, že chtějí, eh, aby se prokázal pokrok, kterého bylo dosaženo, a to nejen v dětské práci, ale také v nucené práci. To je velmi důležité, to mě uklidňuje, že slyším takovéto vyjádření ze strany členů výboru, že chcete vidět pokrok eh, během sklizně v letošním roce. Děkuji. Děkuji vám a Lik z komise. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat členům tohoto výboru za laskavá slova eh, na adresu komise a za podporu pro komisi. Chci říci, že Eh, skutečně, když, a my doufám, že tomu tak bude, když dojde k tak úspěšné spolupráci s uzbeckou vládou, jako tomu bylo i s MOP v posledních letech, jestliže stejně úspěšná spolupráce bude i letos, a nevidím důvod, proč by tomu tak nebylo, pak eh, můžeme vyřešit eh, úspěšně celou tuto věc. Uzbekistán možná není dokonalý, ale žádná země není dokonalá a pokrok musíme uznat, že k němu došlo. Eh, v tomto výboru i v celém parlamentu eh, můžeme konstatovat, že došlo k obrovskému pokroku v dětské práci, uznává to také MOP. A tedy komise eh, formuluje tento názor. Děkuji vám. Děkuji a konečně ještě zpravodajka. Děkuji. Já myslím, že budeme i nadále pracovat se všemi různými partnery MOP, nevládní organizace, DG Trade, abychom měli maximální množství informací a abychom mohli v této věci pokročit. Já jsem měla celou řadu otázek, kterou bych chtěla položit každému z partnerů, ale myslím, že bude dobré pokračovat v práci, podpořit práci MOP ve všem, co do posud eh, udělala. Společně takto máme možnost eh, prosadit zlepšení práv osob i jinde než v Evropě a je dobré, že v tom pokračujeme. Děkuji. Děkuji vám. A tím tedy končím rozpravu k tomuto bodu. Děkuji, děkuji hostům. A nyní tedy na minutu přerušuji naše zasedání.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

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, posaďte se na svá místa a ti, kdo by si chtěli povídat, tak ty bych požádal, aby tuto místnost nyní opustili. Nás teď čeká bod pořadu jednání číslo 17. a to je otázka ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Čeká nás hlasování. A pro hlasování budete potřebovat hlasovací karty, protože potřebujeme elektronicky ověřit nejasné hlasování a elektronicky hlasovat závěrečně. Nyní si provedeme takový test, zda je každý vybaven hlasovací kartou, takže uděláme tady takové pokusné hlasování. Eh, ověřovací hlasování je zahájeno. Fungují všem hlasovací zařízení? Když tak si přesedněte. Třeba to bude fungovat jindy lépe. Mhm. So, Našel by se někdo, kdo by mohl vypomoci? So, now it's working. Tak, teď to funguje. Skvěle. Takže, hlasovali všichni? Končím hlasování. A vše je v pořádku, no to je skvělé. Takže můžeme začít. Začít hlasování o bodu číslo 17. A první pozměňovací návrh je pozměňovací návrh 29. A omlouvám se, říká pan předseda. Nikoli, kompromis číslo 5. Kdo je pro kompromis 5? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom odstavec 2. Oddělené hlasování je to doplnění kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Dále kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36 padá, takže kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 9. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme pozměňovací návrh 49, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 49. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh 55. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh. Je to kompromis. Číslo 14. Pros- proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 76. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme pozměňovací návrh 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom odstavec 20 a pozměňovací návrhy 81 až 83 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? A to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Prosím, zvedejte lépe ruce, aby to bylo lépe vidět. A nyní pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato? Potom 92, 93, 94 a 95. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh kompromisní 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronický kompromis 18, elektronické ověřování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 19 B pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 108, 109. Kdo je pro? Proti? Bylo to přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme. Takže kontrolovám. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, řádně zvedejte ruce, aby to bylo opravdu dobře vidět. Děkuji. Zvláště, když zde takto sedíme do kruhu, ono to není úplně tak snadné všechno dobře vidět. Nyní pozměňovací návrh 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to také. Ověřujeme 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Potom ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Ano, je to nový odstavec.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 Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 126. To padá. Nebo ne? 126. Ano, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 127. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 128 a 129, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 130 a 131, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 134. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 135. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Takže zahajuji hlasování o 135. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Tak, kolegyně a kolegové, opravdu prosím, hlasujte zřetelně, aby na vás bylo dobře vidět. 137, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 136, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 138. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 146. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 156. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 158, bude pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 159, bude pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 8. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro. No. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Pozměňovací návrh 9 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kom- eh, pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 19, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Já jsem přeskočil pozměňovací návrh 14, takže ještě musím hlasovat o 14. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A nyní kompromis 4. Já se omlouvám, ještě jsem zapomněl také pozměňovací návrh 13, tak 13. Kdo je pro? 13. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2, bude pro, proti, eh, zdrželi se, ne, bude proti, zdrželi se, bylo to přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní se dostáváme k hlasování o zprávě jako celku, pozměněném znění elektronicky a tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, takže to bylo přijato výraznou většinou a blahopřejeme zpravodajce. Genau. Und damit kommen wir zu Punkt. Tím se dostáváme k bodu 18 našeho dnešního programu. Obchodování s produkty stuleňů. Nejprve tedy kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 42. Ten, o něm nebudeme hlasovat. Ty ostatní taky vynecháme a dostáváme se ke kompromisu 2. Kdo je pro? Ještě jednou kompromisní pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to prověříme. Kompromisní pozměňovací návrh číslo dvě. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to přijato. A tím se už dostáváme k eh, pozměňovacímu návrhu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to prověříme. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. A tím už se dostáváme k kompromisu 3. Kdo je pro kompromisní pozměňovací návrh číslo 3? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní ústní pozměňovací návrh všech frakcí. Já si myslím, že to nemusím předčítat. Máte někdo nějakou námitku? Takže hlasujeme, kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A nyní kompromisní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Dobře. A tím se dostáváme k úvodnímu ustanovení 1. A jsou to návrhy 1 a 11, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím se dostáváme pozměňovacímu návrhu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k osmnáctce, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme. Zahajuji hlasování o kompromisu 9. Hlasování končí a je to zamítnuto. V tom případě bych chtěl opět nechat hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 4. Já si myslím, že s tím máme problém, protože dohoda ve výboru v souladu eh, s jednacím řádem 170 eh, bod 4 je, že pokud kompromisní pozměňovací návrh je předložen a pokud eh, jsou tu tedy pozměňovací návrhy, které jsou s ním spojeny a pokud jsou vázány na výsledek kompromisu, pokud tady ten kompromis Eh, pokud to tedy tak je, že tu je podobný pozměňovací návrh jako kompromisní pozměňovací návrh, tak vlastně jeho osud se řídí osudem toho kompromisu. A pane předsedo, pro vyjasnění se chci zeptat na jednu věc. Možná, že v každém eh, výboru je to jinak, ale jedna věc eh, mě překvapila. Většina ve většině výborů, kde jsem v minulých šesti letech pracovala, je to tak, že pozměňovací návrhy, eh, které jsou pokryty kompromisem, jsou zamítnuty nebo nehlasuje se o nich, pokud je kompromisní pozměňovací návrh přijat. Tady je to ale naopak, protože kompromis byl zamítnut, to znamená, že se ptám, jak to bude v tomto případě, pokud tedy o to žádá kolega, který předložil ten pozměňovací návrh. Zajímalo by mě, jak to do budoucna bude fungovat eh, praxí tohoto výboru 6 nebo 7 let, říká pan předseda, je to, že pokud tedy pozměňovací návrh je pokryten kompromis, pokryt kompromisem, my se na to ptáme kolegů, tak pokud e, není přijat kompromis, není přijat ani ten pozměňovací návrh. Každý se musí předem rozhodnout, jestli jeho pozměňovací návrh je pokryt s tím kompromisním návrhem nebo ne. Pokud se rozhodnete, že není pokryt, tak se o tom budeme hlasovat zvlášť. Možná, že by do konce hlasování to sekretariát mohl prověřit, ale já jsem si jist, že pokud je pozměňovací návrh eh, stažen, tak má eh, každý poslanec právo ho opět předložit k hlasování. Mohl by to sekretariát prověřit? My to prověříme, protože je to trochu jiná situace. Já, jak jsem vysvětlil Maritě, je ta praxe jasná, nicméně pokud nějaký poslanec výboru předloží pozměňovací návrh ještě jednou, tak eh, to může být jinak. Takže to prověříme, do konce hlasování to necháme prověřit. Milý pane předsedo, pokud je možné, rád bych navrhl, že o tom budeme hlasovat a teprve později rozhodneme, jestli to hlasování tady bylo v souladu s jednacím řádem nebo ne. Uh, Milí kolegové, já jsem člověk, který je přístupný kompromisům, jak dobře víte. V zásadě tedy máme ve výboru dohodu, a rád bych se té dohody držel. To znamená, že pokud se shodneme na kompromisu, všechny pozměňovací návrhy, které jsou pokryty tím kompromisem, by měly následovat jeho osud. To znamená, že by měly eh, být buď spolu s ním přijaty nebo zamítnuty. Ale v tomto případě máme nové členy, nové poslance a výjimečně tedy uh, nechám o tomto pozměňovacím návrhu ještě jednou hlasovat. Je to tedy pozměňovací návrh číslo čtyři. Pane Kas- pan Kaspary tedy o to požádal. Nicméně jedna, jednací řád je naprosto jasný. Pozměňovací návrhy jsou pokryty kompromisem, jsou s ním svázány, to znamená, že to musíme tedy vyřešit, rozhodnout, ale abychom teď překlenuli tu situaci, tak výjimečně povolím hlasování o tomto bodě, protože pan Kaspary ještě jednou předložil k hlasování pozměňovací návrh číslo 4. Pane předsedo, velmi děkuji za vysvětlení. Nicméně, pokud tady máme nějaké všeobecné pravidlo a pokud uděláme výjimku pouze tehdy, pokud se to jedná, jedná o pana Kaspariho, tak to není pra, pravidlo a nemusíme ho mít. Buď to pravidlo máme, nebo ne. Ano, děkuji. Pane předsedo, my jsme s tím měli eh, problémy již v minulosti, nikdy k takovým výjimkám nedocházelo, to znamená, že si myslím, že bychom měli to pravidlo ještě jednou zvážit, protože je to pravděpodobně pouze dohoda v tomto výboru, měli bychom o tom v minulosti, eh, v budoucnosti diskutovat, eh, ale bylo by zvláštní, kdybychom nyní najednou udělali jednu výjimku. Pane Kaspary, já tedy svoji žádost stahuji, pokud to Eh, naráží na takové neporozumění, ale prosím o to, abychom se tím zabývali na zasedání koordinátorů, protože to musíme vyřešit, protože se nám to může stát eh, mnohokrát znovu. Děkuji. Děkuji, díky jasnému stanovisku dalších frakcí by nebylo možné o tom hlasovat, ale je jasné, že je tu tedy dohoda v tomto výboru, ale nejen v tomto výboru. Praxe ve, ve výborech může být jiná, ale eh, v každém případě jiné výbory postupují podobně jako my, ale pokud chcete, můžeme o tom diskutovat ještě jednou na zasedání koordinátorů. Dobře. To tedy znamená, že se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 29. Už kdo je pro? Ten byl stažen. Dobře, takže ještě jednou. Eh, dávejte všichni pozor. Eh, tak pardon, byl to 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já si myslím, že je to přijato, ale raději to ještě jednou prověříme. 32. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. A tím se dostáváme k hlasování o návrhu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Devatenáct vůči 14, 3 kolegové nebo kolegyně se zdrželi. Děkuji vám tedy za vaše hlasování. Thank no, no, uh, you <laughs> Liebe Kollegin. Milí kolegové, milé kolegyně, já vás prosím, abyste se zase posadili. Prosím ty, kteří se chtějí nahlas bavit, aby šli ven. A dostáváme se k představení studie o východním partnerství a o vztahu mezi EU a Euroazijskou hospodářskou unii. Studie by měla vnést jasno do otázky, jak to vypadá se členstvím zemí východního partnerství euroazijském hospodářském prostoru nebo v euroazijské hospodářské unii, kterou vede Rusko. Eh, byli bychom rádi, kdybychom mohli ještě jednou zvážit výhody a nevýhody, kdybychom to celé mohli osvětlit. Příslušnou iniciativu převzala paní Hautala. Vzešlo to tedy z jejího podnětu. Děkujeme Heidi za to, že jsi tady. Samozřejmě, že se toho účastnilo i DG Expo, konkrétně pan e- Pascal Demiko. Kde ho vidím? Kde je? Tady. A dobře. A kromě toho tu máme prvního tajemníka z velvyslanectví Moldavské republiky, který zodpovídá za obchodní otázky, je to pan Mazur, paní Mazur. Paní Mazur, ano. Kde vás mám? A kromě toho jsou tu zástupci Euroazijské hospodářské unie, pan Kalníkov, zástupce Ruské federace, u Evropské unie. Kde vás mám? Kde, kde jste? Takže vás všechny co nejsrdečněji vítám a můžeme začít. Nejprve dostane slovo pan Pascal Demiko na 15 minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za to, že jste dnes přišli a děkuji také paní Hautala za to, že zorganizovala tuto prezentaci. Nebylo to eh, jednoduché, nebylo jednoduché zorganizovat tuto studii. Eh, účastnili se toho i kolegové z i výboru INTA, eh, kolegové z komise, pan Gabriolo Monaco, paní Plananty a také pan kolega z Kaunasu. Tato studie by měla spolu utvářet situaci a měla by tedy srovnat dohody eh, oblasti Euroazijské hospodářské unie s dalšími dohodami o volném obchodu. Budeme tedy nejprve krátce diskutovat o tom, jak jsou ty dohody koncipovány. Budeme eh, hovořit o hospodářské situaci, která se v minulosti dramaticky změnila. Krátce popíšeme DCFTA a možné integrační modely a následně tedy eh, výhody a nevýhody jednotlivých modelů. Eh, závěr jsem označil jako obchodní konfrontace nebo kompatibilita. Eh, víc informací eh, si můžete načíst ve studii, kterou jste obdrželi. Co je nejdůležitější? Východní partneři mají dva, měli dvě fáze integrace. Integrace první fáze po rozpadu Sovětského svazu se vyznačovala eh, multilaterálními a bilaterálními smlouvami mezi nimi navzájem. V podstatě smlouva o společenství nezávislých států už obsahovala některé e, kapitoly o obchodu, nicméně později tady byly uzavřeny velké e, multilaterální dohody. Zajímavá věc je to, že ve druhé fázi země podepisující e, multilaterální dohodu v 18. října eh, roku 2011 eh, začaly vyjednávat s EU, den na to Ukrajina a v únoru 2012 Moldávie, což je známka toho, že tyto země obchodují s oběma stranami z historických a země, zeměpisných důvodů. To znamená, že si nechávají dveře otevřené na obě strany. Tady máte přehled všech obchodních dohod, které tyto země uzavřely, nejprve v první fázi mezi sebou navzájem a v druhé fázi se západními zeměmi. Vidíte tu i eh, data eh, podpisu, podání přihlášek, eh, vyjednávání a tak dále. Vidíte, že tedy eh, k zahájení jednání s Evropskou uní došlo bezprostředně pod podpisu dohody s ruskou oblastí. Nyní se tedy krátce zastavím u některých hospodářských údajů. Eh, obchodní eh, schodky účty jsou tedy tady v této tabulce. Předpoklady se každý měsíc zásadním způsobem mění. Tady vidíme obchodní deficit Ukrajiny v roce 2012-13. Eh, mělo by se to eh, následně zlepšit. Nyní tu vidíte aktuálnější údaje, nebo uvidíte aktuálnější údaje a zjistíte, že Ukrajina se nachází ve velmi špatné situaci. Její vývoz počátkem tohoto roku ještě dramaticky eh, klesl. Situace těchto zemí je citlivá hlavně proto, že je tu eh, tedy schodek v, obchodním, eh, v obchodní bilanci. Velký eh, deficit obchodní bilance je pokryt platební bilancí je to dáno z části remitencemi, tedy platbami eh, eh, ze zahraničí. 9,2 eh, tedy pochází z Ruska, další část pochází ze Spojených států. Je to dáno arménskou diasporou, podobná situace platí i pro Moldávii a Gruzii. Netýká se to Azerbajdžánu, je to jediná země, která má přebytek v obchodní bilanci. V případě Ukrajiny je zajímavé zdůraznit, že, a vidíte to tady na té folii, že je tu eh, tedy rozdíl ve vývozu i krojiny, e, nalevo je vývoz do EU a napravo export do Ruské federace. Je to jiné a je to jeden z důvodů, proč by Ukrajina neměla ztrácet obchodní vazby e, s Ruskem. E, týká se to tedy vývoj, vývozu oceli. Eh, ropy a tak dále, měly by se soustředit na eh, vyspělé technologie, zboží dvojího užití, železnič, železnice a eh, jaderné reaktory, to jsou tedy věci, které jsou pro ně důležité. 60 vojenských letadel Eh, vyrobený v Kijevě, 60 Antonovů bohužel neprodali do Ruska, ta zakázka byla zrušena. Eh, <laughs> no, but this is uh, to stress that the uh, uh, Ukrainian industry Dobře, v každém případě ukrajinský průmysl má tedy silné vazby na obě strany, je to z části dáno eh, dědictvím eh, ze sovětské doby a není úplně jednoduché tu výrobu restrukturalizovat. Tady vidíte situaci na Ukrajině, která je aktuálnější, deficit obchodu se tedy v roce 2015 zlepšuje. Eh, zhruba na 12 eh, HDP a z dlouhodobého hlediska eh, deficit, obchodní deficit bude kompenzován předpokladem, že dohoda o volném obchodu v rámci SNS bude i nadále fungovat. To znamená, že tedy budou pozastaveny celní preference. V případě Ukrajiny eh, ten rozdíl mezi obchodní bilancí a bilancí eh, běžného účtu není pokryt eh, remitencemi, ale mezinárodní pomocí, která se tedy která představuje 70 miliard a účastní se toho tedy Mezinárodní měnový fond, Evropská unie a Eh, Evropská banka pro obnovu a rozvoj. To je projekt, který tady v tomto grafu nevidíte. Ukrajina stále ještě získává osobní remitence z Ruska ve výši eh, miliard a půl. Jsou to Ukrajinci, kteří pracují v Rusku, nicméně to představuje toliko 2% HDP. Není to nezanedbatelné, ale není to tak vysoké jako například v Arménii, kde to bylo 21%. V Moldávii je podobná situace, Eh, je tu tedy rozdíl mezi eh, obchodním, obchodní bilancí a bilancí eh, běžného účtu, ale je to kompenzováno remitencemi. Pokud jde o Moldávii, tak tady stále zaznamenáváme určitou specializaci v rámci vývozu, to znamená, že se jiné produkty vyvážejí do společenství nezávislých států a jiné do Evropské unie. Do SNS se tedy vyváží hroznové víno, lé, eh, lékařské léčiva a eh, koněk. Eh, to znamená, že to tady ta dohoda o volném obchodu funguje lépe než v ukrajinském případě. Já ale doufám, že Evropská komise nám o tom poskytne ještě podrobnější údaje. Pokud jde o Moldávii, tak je možné tedy eh, hovořit i o vývozu do Evropské unie, ale v každém případě eh, Moldávie je druhý nejdůležitější partner eh, Ruska. Level. Mohou diskutovat s Ruskem na diplomatické úrovni o zrušení zákazů nebo obchodních preferencí. Pan Kandu byl v Petrohradě minulý měsíc právě, aby diskutoval o, s Ruskem, s ruskými partnery, o spuštění e, obchodních vazeb a e, také o zahájení parlamentních diskusí. E, to myslím, že tedy je reakce od moldavského velvyslance. Gruzie, ta ukazuje stále rozdíl mezi obchodní bilancí a mm, běžnou bilancí a to také z hlediska eh, platebních převodů. Vidíme tady zhruba 12 HDP, 4,5 pochází z Ruska. Tady tedy Rusko není prvním partnerem, je šestým partnerem, ale Gruzinci stále se snaží nezískat, nestratit své preference, tak jak to stanovuje bilaterální dohoda z roku 1994. E, tedy chtějí prodloužit tuto dohodu s Ruskem. A teď krátce o FTA. Snažím se to zahrnout do globálního rozlišení a do kategorií. Máme na prvním místě klasické FTA, které především chtějí eh, řešit otázku tarifů, kvot a principu VTO, například s Jižní Afrikou. Dále je tady nová generace těchto dohod FTA, které jsou mnohem širší a eh, také ruší TBT, to znamená eh, překážky obchodu. Eh, pracují podle mezinárodních standardů IPR a veřejných zakázek a zahrnují eh, hlubší harmonizaci. Příklad je tady Korea a eh, Singapur a CETA. Dále můžeme mít kategorie symetrických konvergencí Eh, regulačních standardů. Tady se diskutují eh, regulační standardy na stejné úrovni s dalšími zeměmi. To je případ TTIP se spojenými státy nebo FTA s Japonskem. A čtvrtou kategorii jsou nesymetrické dohody s, malšími, s menšími eh, sousedy, například je to také Evropská, Evropský ekonomický prostor, celní unie a DCFTA. Ehm, tady se vlastně e, řeší i vnitřní regulace vnitřního trhu, včetně standardů. Kapitola ehm, zahrnuje dále zvláštní e, přístupy na trh pro e, určité výrobky, například elektronické obchodování, veřejné zakázky, hospodářská soutěž a energetika. Je důležité říci, že v těchto dohodách není žádný závazek přistoupení, ale počítá se s tím, že země budou implementovat 300 až 400 různých nařízení a směrnic. Důležité je říci, že tady je ehm, dost velká flexibilita při provádění s těmito zeměmi, dost velká flexibilita při provádění evropských norem. Technické normy Eh, tím pádem eh, mohou být nahrazeny evropskými. Eh, jde o průmyslové normy a produkty z těchto zemí budou potřebovat certifikaci při vývozu do EU. Tyto dohody mohou být rozšířeny na evropskou hospodářskou oblast Eh, včetně Islandu. Ovšem tyto země se nepodílejí na vytváření vnitřního trhu. Řídí se dalším eh, vývojem, eh, například o poštovní směrnice, nemohou takovou věc odmítnout, ale nepodílejí se na formulování těchto pravidel, což je určitý demokratický deficit. Z krátkodobého hlediska to přináší určité náklady ale z dlouhodobého hlediska to přináší výhody, například vytvoření lepšího prostředí pro investice. A pak velmi důležitá část eh, těchto dohod, eh, to je zejména v asociační části, je eh, usnadnění vízového styku a zahrnuje to samozřejmě pouze krátkodobé pobyty, ale především to zahrnuje také pracovní popolení Eh, tři roky pro klíčové pracovníky z těchto zemí, mladí. Eh, vysokoškoláci mohou takto pracovat v EU. To je část volného pohybu pracovníků, která je takto zas obsažena v těchto dohodách. Integrační modely postsovětského eh, období. Můžeme říct, že tady jsou dva pilíře. Jeden je eh, zóna volného obchodu CISFTA a další je Euroazijská ekonomická unie. Od začátku se to vyvíjí paralelně. Ukrajina nevyrojevila na zájem vytvořit celní unii eh, s eh, Ruskem ale po krátkou dobu s Janukovičem Tady byl určitý zájem o to, aby se Ukrajina připojila a právě proto v Eurazijské ekonomické unii se podmínky změnily z kvalifikované většiny na jednomyslné rozhodnutí. To ale obecně vzato vlastně platilo pouze po dva roky. Vytváří se tedy dva velké bloky. V říjnu 2011 podpis s SNS společenství nezávislých států, začalo to platit v květnu 2015 a počítá se, že do této unie vstoupí v květnu 2015. Tímto na vás nechci nějak zapůsobit. To je otázka bilaterálních dohod uzavřených se zeměmi východního partnerství a SNS po kolapsu Sovětského svazu. Je tady snaha vytvořit eh, obchodní propojení, která byla zhroucením Sovětského svazu zničena, ale vysoký počet bilaterálních dohod ukazuje, že ty dohody nefungují. Nefungují prostě z toho jednoduchého důvodu, že mnoho zemí si chrání citlivé oblasti, jako například zemědělství nebo některé průmyslové sektory. V říjnu 2011 z CIFTA eh, vznikl fungující systém CIFTA. Podle toho, co vidím v této studii, je kompatibilní s VTO, protože liberalizuje zhruba 90 obchodu. Takže oblast volného obchodu je tady eh, kompatibilní s VTO, protože dosahuje velké liberalizace, čili my se domníváme, že 90% eh, tohoto obchodu tomu odpovídá. Je to zajímavá věc a je to, funguje to. Orgány Euroazijské unie, tady máme výkonnou moc, kterou eh, zastupuje kolegium ekonomické komise, my stále ještě přesně nevíme, který ten, eh, které to oddělení bude dáno Arménii eh, momentálně v době vstupu v platnost. Eh, tady je Kyrgyzstán. Viktor Kryšenko je předsedou této komise a všechny země mají tři země. Rusko má dvě země plus předsedu. Pracuje tam 1200 pracovníků, více než ve VTO. A toto je struktura tohoto oddělení, tedy tohoto ekonomické komise. A rozhodující orgán je um, um, znázorněn zde. Rozhodování je ovšem jednomyslné. Jeden z důvodů, proč podle mého názoru to funguje v EU, je to, že tam máme kvalifikovanou většinu. Na politické eh, úrovni je tady eh, tato rada, která vlastně odpovídá tomu, co je rada v EU. Podívejme se na silné stránky a slabé stránky. Silné stránky. Velká populace a velké HDP, šesté na světě, velký, eh, velká plocha eh, výměry země, druhý výrobce hnojiv a litiny. Je tady velice zajímavá kapitola o volném pohybu pracovníků. Eh, tito pracovníci se mohou volně pohybovat, nepotřebují povolení, aby mohli pracovat v dalších zemích unie. V roce 2010 až 2012 tady došlo k velkému posílení. A nyní se podívejme na slabé stránky. V následujících letech eh, vzhledem ke krizi, k ekonomické krizi v Rusku, tady klesá podíl na světovém ekonomice. Dále můžeme říci, že je tady dost vysoká míra sazeb, 8,7 vnější eh, celní sazby. Dále aplikace sankcí. Když Rusko se rozhodne, že prosadí například vůči Moldávii sankce, tak, eh, nebo vůči Ukrajině sankce, tak eh, je tady vlastně dopad na celý zbytek. A to je jaké jedna ze slabin. Další otázka. Ne zcela dostatečná liberalizace Eh, standardy eh, v tomto směru neodpovídají VTO a to je právě eh, hlavní rozdíl oproti CFTA. A opět se dostáváme k remitencím. Abych vám ukázal, že Moldova dostává 9,3 HDP z remitencí z Ruska, Armenie 9,1, Gruzie 4,5. To je třeba brát v úvahu to je vlastně ten celý, ta celá suma, která přichází eh, finančními převody. 24,5. Eh, eh, Vidíme, že tady přichází z vnějších nebo externích finančních převodů. To je zajímavé tyto věci vědět, pokud je o Eurazijskou unii. Je tady propojení, určitá korelace mezi remitancemi a cenami ropy. E, to e, vidíme, že z dlouhodobě dochází k poklesu remitencí, když e, ceny ropy klesají, ale my víme, že ceny ropy již přestaly klesat. A já už to jenom rychle proběhnu. Tady máme stále ještě ty remitence. Když si srovnáme ještě eh, DCFTA a Eurazijskou eh, unii, tak vidíme, že tady jsou některé eh, otázky, před kterými budou stát otázka tržní ekonomiky, zda existuje tržní ekonomika, otázka monopolů. To je určitě zatím ještě výhodné. Mitigační náklady. To jsou náklady, které jsou spojeny s nezaměstnaností. Lidé ztrácejí práci v případě restrukturalizací. Dále jsou tady určité standardní náklady, Eh, kdy eh, je třeba řídit se novými předpisy, což má také i dopady na potřebnou administrativní přizpůsobení se. Dále administrativní náklady, eh, které vycházejí z ruské reakce na podpis CEFTA. To můžeme říci, že jednak je tady odstranění preferencí pro Moldavsko, dále pro Ukrajinu a nedojde-li k dohodě. A také jsou tady zákazy obchodování Možná, že komise nám bude moci říci aktuálnější eh, um, informace o trilaterálních jednáních eh, CEFTA to za odstranění toho eh, cesta by pro jak Ukrajinu, tak Moldavsko mohlo být opravdu velkou katastrofou. Pokud je o kompatibilitu či konfrontaci, tady musíme říci, že Decefta i Cista jsou kompatibilní. Komise pracuje a jistě bude i nadále pracovat na dalším zlepšení této kompatibility, alespoň v oblasti standardů. A jedna z věcí, které se Rusko bojí nejvíce, je to, že by přes Ukrajinu do Moldovy mohly proudit evropské výrobky bude-li právě tady eh, takové zdůraznění země původu, tak musíme říci, že právě eh, tady není dostatečně silná kontrola a je tady nebezpečí, že dojde k invazi evropských výrobků. Nebude-li eh, silnější kontrola na celní úrovni. A to je také další bod, který musíme vzít úvahu. Já na závěr řeknu tři možné varianty a vy z toho můžete vyvozdit sami určité závěry. Máme tedy tři možnosti. První je, že DCFTA bude prováděna bez Ruska. Nebude brát v úvahu tedy zájmy Ruska. A tady Eh, může komise dojít eh, k dohodě v této době. Tady je riziko pro naše obchodní partnery, že přijdou o své preference a že to omezí eh, počty pracovníků, kteří mohou pracovat v Rusku a tudíž posílat peníze domů. A může to také vést k narušení zásobování energetikou. Dále je tady možnost, že se sníží dopad na přesměrování vývozu to může fungovat relativně pro Moldavsko, ale nikoli pro Ukrajinu, protože produkce na Ukrajině je e, právě pro trh Eurazijské unie. Trilaterální e, jednání, o tom se myslím, že nás bude informovat komise. Druhá varianta je dohoda s Ruskem, která by zvýšila kompatibilitu mezi DECEFTA a CISFTA. A tady eh, je také určitá flexibilita, která by nám mohla umožnit najít řešení eh, v oblasti standardů, eh, pravidlech o původu a monitorování pojistek jak v DCFTA, tak CISTA. A pak je tady další, třetí varianta, která by znamenala, že se ještě rozšíří jednání o volném obchodu a že se vlastně vytvoří mezi oběma celními uskupeními dohoda. Tady by se mohly vytvořit humanitární prostor, který by šel od Atlantiku až po eh, pobřeží Tichého oceánu. Tady by se vlastně pracovalo na nové dohodě eh, s Ruskem a to by vlastně byla ta nejlepší situace, protože různé eh, faktory mezi EU a Ruskem by Eh, skutečně mohly vést tomu, že by se zvýšil obchod s partnery. Já už eh, tady končím, omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho a děkuji za všechny informace, eh, kterým věnujete pozornost. Můžete mě samozřejmě kdykoliv v této studii kontaktovat. Děkuji vám za tento detailní přehled. Nakonec to trvalo o trochu déle, ale dobře. A nyní jsem velice zvědav na pohled eh, jedné ze zemí, které byly zmiňovány, a sice Moldávie, která je zastoupená paní Mazur. Kde ji máme? Aha, zde, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve vám poděkovat za eh, prezentaci a za vypracování této studie úsilí a úsilí vynaložené s vypracováním této studie. Myslím si, že to je opravdu velice užitečné a také jsme již vzali na vědomí eh, závěry této studie. Co se týče Moldávie, Moldávské republiky, pro ní je velice důležité zahájit od prvního, 9. že jsme zahájili implementaci a asociační dohody od 1. září 2013, včetně hospodářské součásti DCFTA a jsme samozřejmě odhodláni k plnohodnotné implementaci této dohody. A také těšíme, až bude eh, dohoda schválena eh, všemi, ratifikována všemi, všemi členskými státy. Co se týče DCFTA, zde bychom rádi podtrhli, že zde máme opravdu velice dobré výsledky. V roce 2014 ku příkladu vývoz do EU se zvýšil o 10%, dovoz o 4%. A ráda bych poukázala také na další věc. Evropská unie je nadále naším nejvýznamnějším obchodním partnerem a její podíl je 53% na našem obchodu. pro nás je samozřejmě prioritou využít celý potenciál DCFTA a rozšířit eh, implementaci DCFTA na celé území Moldávie. Republika Moldova také hodlá zvyšovat svůj vývoz Týká se to hlavně vývozu těch výrobků, které již vyvážíme do Evropské unie, ale chceme také diverzifikovat vývoz, například eh, vývoz živočišných produktů do Evropské unie. Bychom k tomu chtěli přidat. Závěry studie Eh, o nich už jsem hovořila na začátku. Pro nás je prostě hlavní prioritou plná implementace DCFTA s Evropskou unii. A to jde ruku v ruce s eh, dalším pokračováním a rozvíjením obchodních vztahů i s našimi dalšími partnery, eh, včetně států SNS. ráda bych také něco poznamenala k těm informacím ve studii, kde jste zmiňovali ty slabé kontroly na hranicích. A e, uváděli jste to jako problém týkající se také Moldavské republiky. Ráda bych zde řekla to, že před a aplikací ustanovení DCFTA eh, Moldavsko muselo zavést určitá opatření, včetně opatření, která se týkala usilování a zajišťování bezpečné hraniční kontroly v souvislosti s dovozem a vývozem zboží do EU. Ještě jednou bych vám tedy chtěla poděkovat za vaši studii a pokud máte nějaké otázky, tak je ráda zodpovím. Děkuji vám, paní Mazur. A komise si vyslechla eh, výsledky studie, poznámky Moldavska a také ty tři možnosti na konci té studie. Tak, eh, Liku, co, jaký je váš názor na tuto záležitost? Děkuji. Já si myslím, že tato studie je velice užitečná a obsahuje celou řadu zajímavých skutečností ale může být i svým způsobem zavádějící. Už ten samotný název je zavádějící. Choosing means losing, výběr znamená ztrátu a pak se hned hovoří o východním partnerství. Jako kdyby východní partnerství nutilo země si z něčeho vybírat buď a nebo. Ale to není pravda, protože východní partnerství a jeho ekonomická složka je zde pouze pro ty státy, které tak chtějí, aby vstoupily do Eh, dohody o volném obchodu s EU. A tato dohoda o volném obchodu umožňuje každému partnerovi, aby sám si eh, sjednával i další dohody o volném obchodu. Takže zde opravdu DCFTA eh, s Gruzií, s Ukrajinou a Moldavskem není nic, co by bránilo těmto zemím, aby si udržovali nebo dále rozvíjeli Eh, vztahy s ostatními, s Ruskem nebo s jinými. My jsme je k tomu vždy motivovali, protože je to v jejich i v našem zájmu mít prosperující stabilní partnerství eh, eh, s sousedními zeměmi. Když se podíváme třeba na obchodování Ukrajiny, snížil se obchod mezi Ukrajinou a Ruskem, to je pravda, ale to není kvůli DCFTA, která ještě není implementována na Ukrajině ale je to kombinací války na východě Ukrajině, snižování výstupů v oblasti průmyslu a také určité bojkoty ze strany Ruska. V této souvislosti chci také říci, že v DCFTA není nic, co by bylo namířené proti Rusku. A to též platí pro východní partnerství. A Rusko to takto vždy chápalo až do srpna 2013. Proč o tom takto mluvím? Rusko si nikdy předtím nestěžovalo. Jednání začala v roce 2007, byla uzavřena v roce 2011. Pan eh, Janukovič to oznámil, Rusko s tím neměl problém a najednou v roce 2013 jsme byli svědky jakéhosi, no možná ne bojkotu, ale systematické kontroly ukrajinských nákladních vozidel na ruských hradištích a oni říkali, ano, a to se stane s Ukrajinou, pokud udělá ten sebevražedný kur, krok a uzavře DCFTA s Evropskou unii a podepíše ji. Samozřejmě má to určitý dopad na obchod, ale ne, to nějakým způsobem s Evropskou unii. A je to také logické, protože FTA zachovává e, e, svobodu, zatímco celní unie znamená určitou e, exkluzivitu. Je to jako přátelství anebo manželství. Přátel můžete mít kolik chcete, ale přece jenom manželství je určitá vnucená exkluzivita. Když se podíváme například na Armény, která se na poslední chvíli rozhodla eh, nepodepsat tu úspěšně eh, vyjednanou DCFTA, tak eh, Eh, vlastně Evropská unie připravila novou dohodu reagující na aktuální situaci. Týká se to také například Kazachstánu, kde máme rozšířenou dohodu o spolupráci. Takže je opravdu důležité ty věci náležitě chápat, protože je zde často nesprávně chápáno, co EU dělá. Potom také téma norem a standardů. Například pan kolega Pascali říkal, že je zde určité riziko, že zbližování Ukrajiny a EU by ohrozilo eh, ukrajinský a eh, ruský obchod. Ale DCFTA například nepodkrývá letectví nebo jaderné elektrárny. Proč zde máme tu konvergenci standardů a norem? To není nic nového. Už jsme to měli v eh, dohodě o partnerské spolupráci, která je v platnosti v Rusku i v Ukrajině od 90. Eh, let. A píše se tam, že strany budou úzce spolupracovat eh, s relevantními evropskými a dalšími mezinárodními standardizačními a normovacími organizacemi a používat mezinárodní nástroje dohodnuté v tom, této oblasti. A které to jsou? Často jsou to evropské nástroje, protože EU je zakladatelem všech e, těch e, standardizačních organizací. A proč to děláme? Protože to zlepšuje obchod e, s těmito zeměmi. A pokud chcete celosvětově vyvážet své produkty, tak prostě musí odpovídat, odpovídat těm celosvětovým normám. Takže toto opravdu není žádný bizarní normový imperialismus. Tolik tedy ke vztahu na obchodování s Ruskem a také jsme žádali o trinacionální setkání právě nad tématem Norem, tak abychom mohli řešit určité ruské obavy. I když my jsme toho názoru, že zde nejsou žádné negativní dopady, ale pokud Rusko to, tento pocit má, tak bychom to měli řešit. E, samozřejmě teď je to na úrovni technické, časem se to přesune na úroveň politickou, ale co samozřejmě nelze udělat, tu dohodu znovu projednat a nebo odložit, když už eh, platí. Eh, to by bylo nyní z mé strany vše, protože možná eh, od poslanců zazní konkrétní otázky, ale rád bych prostě řekl, že Evropská unie nevnucuje žádnou volbu a myslím si, že v tom vlastním právním textu i jako hospodářské realitě to je dostatečně zjevné. Děkuji a nyní mají slovo poslanci. Ale rád bych také řekl, že je zde pan Viktor Kamikov, který je eh, nástupce Ruské federace. A eh, Euroazijské hospodářské unie. Je zde mezi námi, nechtěl reagovat na studii, ale je zde k dispozici také, aby vám odpověděl na vaše otázky. Tak, prosím, Heidi. Děkuji, Bernte, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velmi důležité, že jsme si mohli poslechnout, jaké, jsou, jaké tady budou e, názory výboru INTA a přátel výboru INTA na tuto studii. Hlavní inspirací bylo podívat se na tu situaci očima východního partnerství a zjistit, jestli se jim tedy líbí ty e, možnosti, jestli jim to eh, tedy způsobuje problémy. Byl eh, zmíněn bojko, to je jeden z prvků studie, ale není úplně pravda, že DCFTA by eh, nevytvořily diskrepance pokud jde o volnou, nebo ve srovnání s dohodou o volném obchodu s SNS. Jsou tu tedy problémy s aproximací standardů, s exkluzivitou a tak dále. Já si myslím, že musíme diskutovat o tom, do jaké míry by tedy eh, Evropská unie mohla napomoci těmto partnerům v jejich obtížné situaci. Musíme si uvědomit, že to celé má vždycky eh, politickou dimenzi. Není to pouze obchodní záležitost. Nicméně obchod by mohl na pomoci otevřít určité nové možnosti v současné situaci, kdy eh, Rusko a Evropská unie jsou eh, navzájem odděleny a nenavazují kontakty eh, kvůli tomu, že ruský postup na Ukrajině Evropská unie považuje za agresi. Já si tedy myslím, že by bylo dobré, kdybychom se podívali na možnosti, jak můžeme ulehčit eh, těmto zemím a odstranit problémy v obchodu, které nevytváří Evropská unie, ale Evropská unie je eh, důležitým partnerem pro partnerské země. A myslím si, že jedna z možností, o které hovořil i Pascal de Miko, spočívá v tom, abychom tedy eh, pracovali na těch standardech, na eh, bezpečnostních no-, normách a tak dále. My všichni tedy uznáváme, že Evropská unie musí trvat na hospodářských sankcích, dokud nebude plně implementována Minská dohoda 2. Nicméně musíme zároveň řešit, řešit i určité jiné možnosti, jak s Ruskem eh, diskutovali alespoň o nějakých částečných eh, otázkách, částečných oblastech. Děkuji a nyní Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl výslovně poděkovat autorovi této studie. A úplně na začátek naší diskuze bych rád zdůraznil, že je mi líto, že tu není nikdo z konzervativních a liberálních frak, eh, liberální frakce našeho výboru. Já si myslím, že by se to ta studie zasloužila a že tedy stojí za pozornost všech poslanců našeho výboru. Ehm, mám pocit určitého deja vu, protože přesně v této místnosti jsme v roce 2012 ho, ho, ho provedli uh, naplnění dohody FTA s Ukrajinem, s panem komisařem de Guchtem a s tehdejším prezidentem Janukovičem. To znamená, že jsme hovořili o tom, jaké dopady bude tato dohoda o volném obchodu mít pro národní hospodářství Ukrajiny. Nyní jsme tady slyšeli o tom, jaké to mělo dopady na moldavské hospodářství. E, ve studii tady jsou e, zmíněny nejrůznější dopady jak eh, tady vypadá konkrétní hospodářská situace eh, v těchto zemích. To je ta hodnota této studie. Nejde, studie nejde o to, abychom vedli filozofické diskuze o tom, jak vypadají politické většiny v těchto zemích, abychom tedy rozhodovali o tom, kterou cestou se tyto země mějí vydat, ale jde o to, že při politickém rozhodování musíme vzít v potaz i hospodářskou a sociální situaci v těchto zemích. A právě proto si myslím, že je velmi zajímavé, že máme k dispozici tuto studii, eh, měli bychom na ní dále pracovat, měli bychom ji vzít v potaz při různých rozhodováních, která budeme muset učinit i v obchodní oblasti. Tolik tedy na úvod a pokud jde o ty tři možnosti, které byly představeny. Samozřejmě, že to jsou čistě hypotetické, teoretické konstrukty, které byly ve studii navrženy. A v podstatě je to tak, že při politickém rozhodování v parlamentu, eh, ve vládách nebo eh, ve vládě něco takového má své místo. Ale já bych se chtěl zeptat, pokud v FAFETu nebo v jiných výborech diskutujeme zevrubně o vztazích s Euro, Eurázijskou unii nebo se sousedními státy, v tuto chvíli jednáme o přeskumu evropské politiky sousedství. To znamená, že se ptám, do jaké míry v této souvislosti chceme jako poslanci činit naše rozhodnutí na základě takovýchto vědeckých informací. Jsme jim otevřeni, anebo uh, řekneme zkrátka, uh, ta možnost jedna, dva nebo tři už je nějak dána, uh, naším, naším politickým kontextem a zkrátka se budeme držet té linie, kterou jsme si jednou vytyčili. To znamená, že já si myslím, že když tady budeme dále sledovat provádění eh, té dohody o těch obchodních dohod se sousedními zeměmi, myslím si, že této souvislosti bychom se měli ptát, jestli jsme zvolili tu správnou možnost, jestli tedy naše předpoklady sedí, jestli bychom se nad tím neměli znovu a lépe zamyslet. To je tedy druhá věc. Takový podnět k zamyšlení z mé strany pro ostatní členy výboru. Myslím si, že bychom tu studii měli i nadále využívat při přímé spolupráci s partnery v těchto zemích. Rád bych věděl, jestli moldavské velvyslanectví nebo jiná velvyslanectví, včetně ruského, ukrajinského, jestli tedy tuto studii budou mít k dispozici, tak aby to mohli zahrnout do diskurzu ve svých parlamentech. Děkuji, Soví. Yes. <clears throat> Thank you, chair. No, děkuji, pane předsedo. Ano, ta studie je velice užitečná pro Eh, naše intelektuální a politické diskuse. Eh, otázka východního sousedství. Mám tady pár věcí, které bych chtěl říct, abych trošku eh, vytyčil to otázku. A pak mám několik metodologických pochybností ke studii, o kterých bych také rád hovořil. Takže za prvé, Ehm, komise už to řekla, já to musím také zdůraznit. FTA jsou přece navzájem kompatibilní, takže jednání eh, FTA s Japonskem eh, ze strany EU, ale také USA jedná ehm, s Japonskem o FTA a nikdo nenič, nenutí Japonsko, aby se vybralo jedno nebo druhé, nikdo nenutí Větnam, aby si vybral jedno nebo druhé. Takže uh, Eh, když eh, začínáte, tak přece není možné tvrdit, že je celá věc buď bílá nebo černá a je třeba si vybrat. Druhá věc, kromě samotnou otázku FTA, my diskutujeme o politické volbě volbě eh, typu společnosti ze strany našich východních partnerů. A to chci zdůraznit. My přece nikoho nen, k ničemu nenutíme. Ani Arménie, ani Ukrajina, ani um, nikdo jiný nebyl, ani Moldavsko nebyli nuceni podepsat FTA z EU. Nikdo je ani politicky nenutí. Eh, uh, z obchodního hlediska vůbec ne, a ani z politického hlediska. Takže s veškerou úctou k ruským eh, kolegům, to jsou prostě ruské geopolitické obavy, které vytvářejí takovou eh, eh, fikci nutnosti volby. My přece doufáme, že Rusko bude součástí našeho západního světa a ne, že bude vnucovat našim společným sousedům volit si mezi EU a Ruskem. Čili z naší strany rozhodně tato nutnost volby vůbec neexistuje. Existuje v hlavě ruských elit. A teď se vracím k samotné studii. Já jsem z Rumunska. To je země, která velice závisela průmyslově na RVHP, na trhu RVHP. Eh, zcela výjimečně jsme něco vyváželi na západ. Po 25 letech jsme v opačné situaci, což samo o sobě je také škodlivé, že příliš závisíme na, eh, evropském, na evropském trhu z hlediska vývozu. Měli bychom vyvážet i jinam. Eh, to mě přivádí právě ke studii je tady příliš velký ekonomický determinismus v té studii. Eh, věci jsou, jako se, jaké jsou a pravděpodobně takové zůstanou a změna je těžká. Jedna z věcí, která přináší změnu, a to v oblasti ekonomické integrace FTA, to úplně pomíjíte. FTA, FTI, eh, zahraniční investice. Když je tady možný přístup eh, na hlavní trh na světě, tak do velké míry Eh, právě pravidla toho trhu se prosadí. Ano, to je komplikovaná věc, když změníte politickou eh, elitu a její eh, chování v daném regionu. Všechno se orientuje na západ. Občanská společnost bude spíše poskytovat služby a nebude sloužit elitem. A to všecko je velice bolestná změna pro tyto změny, včetně země, e, které znám velmi dobře, jako třeba Moldavsko, tak e, e, máte prostě určité typy chování, které závisí na FTI, určité mm, věci, které si přejete, přejete si určité zahraniční investice a to vás vede k určitým změnám. A to si myslím, že vaše studie zcela pomíjí. Asi by bylo obtížné to nějak zahnout, prostě by pak ta studie byla jiná. A ten ekonomický determinismus je přílišný. Ukrajina je taková, jaká je. Je těžké, aby se přizpůsobila jiným trhám. No možná ano, ale přece to závisí na inteligenci eh, vlády, na investicích a na další řadě věcí. Každá volba samozřejmě znamená, že tady bude restrukturalizace, transformace, ano, ano. A já tím asi končím. Vidím, že předseda už eh, to ode mě čeká. Ano, děkuji, Joachim. Pro, pardon. Děkuji. Já si myslím, že tato studie je velice užitečná, protože poukazuje také více na takové hlubší souvislosti Eh, k tomu, jaké jsou vlastně hospodářské vztahy v regionu a jaké politické implikace určité chování, vystupování může mít. A já si myslím, že je příliš zjednodušující, když se jen tak řekne, nikoho jsme k něčemu nenutili. To nemůže být kritériem politiky, jestli jsme někoho k něčemu nutili nebo ne. A pak najednou stojíme a žasneme, že svět se vyvíjel úplně jinak, než jsme si to představovali. Rozhodující otázka zní, a zde je opravdu ta studie velmi užitečná, je to tedy následující. Máme zde tři politické možnosti, které lze nějakým způsobem zastupovat. A tady nejde o to, co chce zastupovat Moldavsko nebo Rusko v první linii, ale musíme si položit tu otázku, co chce zastupovat, jak chce vystupovat Evropská unie. Protože v zahraniční politice můžete stoprocentně ovlivnit jenom to, co chcete udělat vy sám, ne to, co chtějí udělat ostatní, co si musí rozhodnout oni. Jsou zde tedy ty tři možnosti politického chování a na tom bychom měli pracovat dále. Říci si, co bychom my v Evropě chtěli sledovat, co může vést k těm eh, výsledkům. Máme zájem o fungující obchod, jistě, ale také eh, o mírové působení obchodu. Že varianta jedna je podle mého názoru velmi riskantní a není to možnost, eh, kterou bychom měli zvolit. Eh, z politického hlediska bychom si měli říci možnost dva nebo tři, jsou-li to ty náležité správné možnosti, na to bychom se museli podívat blíže, ale to by mělo být to, o co by měla EU Eh, usilovat. Ale nestačí, když komise tady bude jenom říkat, vždyť jsme nikoho k něčemu nenutili. A myslím si, že jedno takové východisko a touto cestou bychom mohli jít ve výboru i dále. Je ta otázka, jak probíhají konkrétní rozhovory kolem asociační dohody s Ukrajinou a společně s Ruskem. Jaké jsou zde výsledky, jaké eh, cesty politiky my zde jako EU sledujeme? Ono je přece naivní říci, No tam jsou jenom ruské elity, které si to nepřejí. Je tu naše zodpovědnost a tu musíme převzít a říct si tedy, jak využít obchod k tomu, aby zvyšoval prosperitu a aby to bylo také uspokojivé mírové pro celý region. A je zde vidět, že je zde určitá vyváženost propojení těchto zemí s východem i se západem. A jsou to země, které nepatří k těm úplně nejsilnějším na tomto světě. A neměli bychom tedy e, tyto souvislosti nestavět proti sobě, ale naopak podporovat rozvoj ekonomických vztahů. A myslím si, že by bylo dobré, abychom to v našem výboru sledovali tedy dále. A v souvislosti se studií ještě bych se chtěl zeptat, co jsou tedy podle vašeho názoru ty klíčové oblasti, pokud by se vybrala Eh, ta možnost jedna, možnost dva nebo možnost tři, jaká jsou ta východiska, která by se měla dále prohlubovat nebo promýšlet. S tím, že si uvědomujeme, že vše je to s takovou výhradou, že je zde zahraničně politická, bohužel i vojensky politická situace, kterou je třeba uklidnit a nejde jít zde cestou obchodu jako první cestou. Děkuji. Naši odborníci z Moldavska, z Ruska nebo odborníci z komise, máte k tomu komentáře, k tomu, co zde zaznělo z Moldavska? Chcete něco dodat? Děkuji vám, pane předsedo. Možná jenom několik málo věcí, nebo ráda bych eh, zde uvedla, že je pro nás velice důležité Eh, důležitá vlastně ta esence těch informací ze studie. Celou řadu věcí už jsme samozřejmě znali, už existovala řada studií dříve, předtím, než jsme uzavřeli dohodu o volném obchodu s Evropskou unii a analyzovali jsme samozřejmě dopady a přínosy DCFTA, tak jak to bylo také zde uvedené v této eh, studii, ty dlouhodobé dopady my prostě DCFTA chápeme jako nástroj pro posilování růstu a investic a také vytváření pracových míst. A jak už jsem říkala, my paralelně také rozvíjíme a udržujeme naše obchodní vztahy A byla zde zmíněna i ta multilaterální eh, dohoda se zeměmi SNS. A pro nás jsou kompatibilní, protože my obchodujeme jak s EU, tak se společenstvím nezávislých států. Takže ano, já vám chci ještě jednou poděkovat za vaši studii a poukazuje také na různé zajímavé informace, nová fakta. Děkuji. A pane Kamkové, vy chcete také vystoupit? Děkuji. Já vás budu muset eh, zklamat, já nejsem eh, Viktor Kalmenkov, já jsem jeho kolega, bohužel se dnes zdržel, takže jsem nemohl přijít. Možná ještě dorazí, ale zdá se, že teď tu opravdu není. Ale vraťme se k tématu. Opravdu eh, bych chtěl eh, poděkovat autorům této studie. Budoucí obchodní vztahy mezi Evropskou unii a novými partnery Evropské unie, východními partnery, Ruskem, a zvláště potom Euroazijskou hospodářskou unii zde byly opravdu široce diskutovány v Evropském parlamentu. Široce se o nich diskutuje a to je opravdu velice důležité, protože vy jste zde jasně uvedl ty tři možnosti v závěrečné stá... v závěru vaší eh, studie. Já myslím, že ta první eh, možnost není úplně tak eh, reálný, ale prostě ta situace se nějakým způsobem vyvíjí a to by nebylo nejlepší pro všechny. Čeho jsme nyní svědky? Snižuje se obchod eh, mezi Ruskem, Ukrajinou a dalšími východními partnery a jsou zde určité problémy v obchodování mezi Ruskou a, Ruskem a EU a vyjednávání nových těch základních dohod a další vlastně zamrzly a to samozřejmě není dobře ty další dvě možnosti, které zde uvádíte, jsou, myslím, skutečně takové možnosti naznačující řešení, která bychom mohli nalézt pro tu stávající situaci. Když diskutujeme o těch možných řešeních, tak buď můžeme hovořit o eh, dohodách o volném obchodu mezi Euroazijskou eh, unii a Evropskou unii, ale eh, Ukrajina Eh, Moldavsko a Gruzie vlastně nejsou eh, členem obou těch eh, stran. Takže ti Bagdad zůstali stanou. Takže já si myslím, že hledání možného řešení by mohlo být schůdné v rámci toho společného humanitárního a ekonomického prostoru, jak o tom Rusko mluvilo. Já si myslím, že není nezbytné nyní mít eh, v této zóně dohody o volném obchodu, ale začněme třeba těmi nepreferenčními. Pro mě je to priorita, možná, že řada mých kolegů to nebude sdílet, ale mohli bychom prostě začít něčím základnějšího charakteru. Už jsme s tím začali v roce 2005, když jsme sformulovali několik těch společných prostorů, v souvislosti s Evropskou unii a Ruskou federaci, ale nebyl to nějaký obrovský úspěch. A z několika důvodů. Jeden z těch důvodů asi ten, že ani jedna ze stran neusilovala tak intenzivně o to, aby to celé začalo fungovat. Nyní je ta situace taková, kdy je opravdu komplikované, tak to postupovat i z politických důvodů. Ale myslím si, že na čase, přemýšlet nyní o perspektivách, o možných řešení těchto typů problémů, jak se můžeme posunout ku předu. Možná bychom tedy měli začít se skutečnou, reálnou prací na straně odborníků, kteří by zanalizovali možnosti a výhody těch dvou typů řešení, které byly zmíněné ve studii. Takže máme zde na stole určité možnosti, ale teď asi záleží na parlamentech, na vládách, na odbornících, na politicích, aby se ujali iniciativy a začali s touto činností, aby z toho opravdu něco udělali. Takže myslím, že se všichni shodneme na tom, že je třeba něco udělat a jít tímto směrem, takže teď je na čase začít přemýšlet o tom, jak to udělat. Děkuji. Děkuji vám. Oliku, chcete něco přidat? Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Já si já vím, že jsou tu některé věci, na kterých bychom se pravděpodobně neschodli, ale řeknu, že jedna důležitá věc, která tu zazněla, je, že potíže, které v tuto chvíli máme ohledně DCFTA nejsou způsobeny obchodními záležitostmi, jsou politické povahy. To znamená, že je velmi důležité, abychom si uvědomili, že obchod může být součástí řešení, ale nemůže to být jediné řešení, protože to řešení musí mít politickou povahu. Pokud si podíváte na čísla eh, a pokud odstraníte energetiku, tak eh, Ukrajina představuje 1,5 ruského vývoje, vývozu. To znamená, že obtíže, kterým čelíme, jsou jiné povahy. Ale pokud mám odpovědět na otázky, co budeme dělat v rámci třístranných jednání, já jsem tady velmi pečlivě naslouchal během toho minulého desetihodinového jednání ruským obavám. Také jsme předkládali návrhy, tak abychom mohli i nadále diskutovat, abychom mohli pomoci najít řešení pro rusko-ukrajinské problémy, protože eh, často jsou to záležitosti bilaterální povahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Vůbec to nesouvisí s DCFTA, nicméně se snažíme eh, jim pomoci a eh, jde o tři oblasti z Minské dohody, to znamená průmyslové standardy, oblast bezpečnosti potravin a také celní záležitosti. Doufáme tedy, že Rusko využije této příležitosti pozitivně Eh, zatím to tak úplně nebylo. Pokud jde o novou dohodu a vyjednávání o ní, tak ehm, my tedy vyvážíme do Ruska. Potřebujeme proto eh, pravidla, ruský vývoz eh, k nám pravidla nutně nepotřebuje, protože z 95% je to energie. Ehm, Rusko tedy zmrazilo jednání v roce 2012 po eh, vstupu do DCFTA. Eh, následovala tedy krize v roce 2013 a eh, pro Rusko to tehdy bylo tak, že to bylo tady maximum pro otevření se mezinárodní konkurenci v rámci bilaterálních jednání per definicionem samozřejmě chceme jít za VTO, protože to je to minimum. Eh, měly by to, měla by to být ale pravidla mezi strategickými partnery, kterými EU a Rusko bylo. Já tedy chápu, že pokud Rusko bude ochotno vyšší, větší hospodářské soutěži, tak Eh, to samozřejmě bude úplně jiné, to je to rozhodující, ale pokud slyším, že Rusko se obává, že například evropské výrobky by měly eh, stejnou úroveň na ukrajinském trhu, protože eh, zatím je to tak, že vzhledem k DCFTA jsou ruské výrobky na ukrajinském trhu bez cla, evropské výrobky ne, to znamená, že jsou tady bez, prodávány bez daně, evropské výrobky ne. Taková je situace, ať chceme nebo ne. To znamená, že je to určitý rozpor. Je, v závislosti na tom, jestli eh, chceme více hospodářské soutěže anebo méně konkurence. Ale jak jsem řekl, budeme pokračovat v třístranných jednáních s Ruskem a Ukrajinou. Doufám, že se nám podaří najít řešení, ale samozřejmě, že musíme mít na paměti, že ten eh, problém není dán obchodními záležitostmi, ale že je to politická záležitost. Děkuji a nyní velmi stručně poslední komentář eh, od pana Demika. Bude to velmi, velmi stručné. Já vám děkuji za všechny komentáře. Pamatuju si tedy eh, za to, že eh, tato studie byla prezentována tady v parlamentu. Díky komentářům je možné ji vylepšit. Luk hovořil o zavádějícím názvu choosing or losing neznamená, že si musí vybrat mezi dvěma bloky, ale jde o to, že eh, exkluzivní volba není v jejich zájmu. To znamená, že si musí nechat otevřené dveře ke dvěma trhům. V případě, že by si vybrali Euroazijskou unii, tak eh, to je pravda, eh, ztratí obchodní politik, obchodně politickou suverenitu, autonomii. To je tedy názor, který tu také zazněl. To znamená, že Euroazijská hospodářská unie jim brání v tom, aby měli obchodně politickou suverenitu, na rozdíl od DCFTA. Takže kompatibilita je samozřejmě kýžena. Eh, pokud jde o to, co, o čem hovořil pan eh, Mojze. Analýza tedy vychází z dat, která máme. Pokud bych měl udělat nějakou předpověď o vývoji DPH a obchodní bilance, tak musím vycházet z politické situace, to znamená ze zákazů zavedených Ruskem. Pokud se najde nějaké řešení pro celní preference, tak by se to z části mohlo vyřešit, jinak to bude ještě horší. Jinak máte tedy pravdu, my se snažíme podnikatelské prostředí zlepšit. V tuto chvíli se zhoršuje eh, v důsledku války na Ukrajině, v důsledku korupce a v případě eh, Moldávie je to v důsledku eh, ztráty zhruba jedné miliardy. Ale to jsou tedy problémy, o kterých hovořil také pan Scholz. Měli bychom se eh, vyhnout hlavně tomu, aby tady došlo k sociálním katastrofám. A pokud se podíváme na dopad eh, remitencí, to znamená na platby od emigrantů, expatriotů, tak si musíme uvědomit, že Moldavci například posílají eh, více peněz, protože mají výše, vy, vyšší platy. To znamená, že to vždycky musíme eh, srovnávat, ale v každém případě musíme najít nějaké řešení. O to se tedy komise snaží. Jak řekl Vladimír, nejlepší řešení spočívá v tom, že něco tedy eh, vytvoříme. Ne DCFTA, ale to, že tedy budeme pracovat na standardech, především pro zjednodušení obchodu, protože máme celou řadu problémů s celními postupy. Jde také o investice, protože ty by mohly být ku prospěchu i Evropské unie. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste nám tady představil tuto studii a děkuji také expertům. A přistoupíme k dalšímu bodu, je to bod 20, další studie a myslím si, že to je studie velmi citlivá. Týká se přístupu k dokumentům v mezinárodních obchodních jednáních. Týká se to hlavně TTIP, protože tady tedy bylo potřeba umožnit širší přístup k dokumentům a na americké straně tedy e, Úřad pro podporu obchodu e, dokumentoval e, jasný požadavek většího přístupu k dokumentům. A kromě toho jsme tedy žádali o určitá konkrétní opatření, která jsou zhruba podobná tomu, co e, činíme tady v Evropě. To znamená, že je to záležitost, která je velmi citlivá a také velmi zajímavé a já tady vítám Andrása Maurera, což je renomovaná nebo známá osobnost tady v Evropském parlamentu, protože byl dlouhou dobu expertem Eh, a byl součástí našeho sekretariátu. Vítejte tady a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mi dáváte možnost eh, prezentovat eh, tuto studii. Než se pustím do samotné studie, chtěl bych poděkovat některým členům sekretariátu výboru, kteří mě poskytli informace, poskytli mě doporučení, poradenství, také přístup k dalším výborům v parlamentu, a to zejména ITRE, Rybolov a další. E, některé výbory neodpověděly na nic dotazník, ale myslím, že máme přece jen dostatek informací z dalších výborů. E, také od e, sekretariátu COSAC jsme dostali informace. A Eh, také od eh, sekretariátu rakouského parlamentu a od dalších eh, lidí parlamentu. Já v podstatě ani nevím, koho bych měl jmenovat, protože někteří ti naši respondéři zůstali anonymní. Ale v každém případě jim všem děkuji. Máme tady otázku i přístupu k dokumentům v parlamentu. Eh, přístup eh, v ruském, eh, v americkém kongresu, v Brazílii, Kanadě, Austrálie, ve Švýcarsku a u národních parlamentů z hlediska EU jsme se zaměřili zejména na to, co nám sdělil Kosak. A na, zapracovali jsme na základě dotazníku. Já začnu tím, že řeknu, co je v chartě základních práv, článek 42 přístup k dokumentům. Každý občan EU, včetně členů Evropského parlamentu, ehm, kteří se fungují v EU, včetně eh, dalších ehm, orgánů, organizací, je zajištěno, že mají přístup k dokumentům EU. Eh, e Tady je zajímavé, že smlouva hovoří o přístupu k dokumentům jakožto základním právu a o základním pravidlu. E, smlouva neříká nic o omezení tohoto přístupu e, k dokumentům. Tady v této věci zcela mlčí. To znamená, že přístup k dokumentům jakožto takový je obecné pravidlo a princip. A omezení přístupu k dokumentům eh, běžným občanům nebo členům parlamentu zůstává výjimečným případem. K tomu se ještě dostanu později je těžké rozlišovat právní rámec eh, přístupu k dokumentům běžných občanů a přístup eh, evropských poslanců. Proč? Protože přístup jakéhokoliv občana se omezuje s nařízením 1041. A eh, v parlamentu naopak u poslanců se to spíše omezuje mezi institucionální dohodou a jednacím řádem. Já vím, je to trošku uh, přehnané, ale mohli bychom se odkázat na smlouvu. Sekundární uh, předpisy nehovoří o nějakém rozdílu mezi běžnými občany a eh, evropskými parlamenty. Když se podíváme na některé členské státy či jiné státy, Austrálie, Švýcarsko, dokonce i Rusko, Kanada, USA, které mají ústavu a mají běžný postup, vycházejí z toho, že členové parlamentu mají určitá privilegia a ta privilegia obsahují také určitý lepší přístup k dokumentům. Z takové úvahy, že přístup k dokumentům, zejména utajeným dokumentům, bude-li obezen pro běžné občany z celé řady důvodů, pak, na rozdíl od nich, poslanci k ním přístup mít musí. Alespoň nějaký orgán musí mít přístup k dokumentům, které jsou e, utajené, důvěrné. To je definováno v sekundární legislativě. V nařízení 1041 je také několik příkladů, které jsou konkrétně definovány. Ochrana veřejného zájmu, veřejná bezpečnost a je tady také e, omezení, které má rada velice ráda a to je, že dokumenty nejsou e, zveřejněny e, kvůli důvodům uvedeným v soudní při Hautala, nebo v případě, že by mohly ohrozit atmosféru důvěry při jednání. Eh, může to být někdy ze strany komise, ale častěji je to ze strany rady, kdy se omezuje takový přístup. A také existuje řada soudních případů, kdy rada řekla, že právě takové zveřejnění by ohrozilo atmosféru důvěry při jednáních. Než eh, začneme, můžeme říct, že tady třeba hlasování dává určitý mandát a ten mandát znamená, že eh, vše je otevřeno každému. A kdokoliv třeba, kdo sleduje toto jednání prostřednictvím internetu, by vlastně mohl takový přístup mít, takže je tady zapotřebí mít určitou obezřetnost při zveřejňování dokumentů. Je tady o další formulace a to je vzájemná důvěra partnerů. Když se přijmou určité pozice, Eh, je tady také určité omezení, které znamená, že se chce zabránit tomu, že by se mohlo zneužít určité eh, slabší pozice, jestliže můžete zveřejnit každou utajenou informaci. Další relativní omezení, které není tak důležité pro případ mezinárodních jednání, mezinárodní dohody, Jedna je článek 4.2, eh, ochrana obchodních eh, zájmů, ochrana rozhodovacího procesu v EU a pak eh, pokračující jednání nebo ochrana dokumentů, které přicházejí z členských států a které se především týkají hospodářské soutěže. Všechny členské státy mají pravidla o přístupu eh, k dokumentům, eh, ty vždy vycházejí z parlamentního práva. Ve všech 27 členských státech omezení eh, parlamentního přístupu k dokumentům vychází z parlamentního zákona s výjimkou prezidentského 28. prezidentského režimu. Pak je tady určitý problém omezit parlamentní přístup k dokumentům, ten, ten zvýhodněný parlamentní přístup k dokumentům podle mého názoru i teoreticky eh, musí být také eh, omezení ze strany parlamentu. Eh, tady je také vlastně otázka sebeurčení. Jestliže parlament nemá právní základ pro takové omezení přístupu k dokumentům jakožto sekundární právo, pak buď přijme nebo předloží ten fakt, že třeba má i možnost eh, k eh, vlastnímu zorganizování, ale to není sebeurčení. Parlament vlastně mlčky přijímá eh, to, že členské státy mohou rozhodnout co může Evropský parlament udělat, pokud je o přístup k dokumentům. Jestliže je takové utajené, eh, jsou takové utajené informace eh, nepřístupné veřejnosti, pak je to pravidlo, které eh, znamená, že parlamentu to přístupné být musí, protože parlament také se účastní vyjednávání takových dohod a účastní se toho jménem občanů. Evropská komise vyjednává na základě mandátu Rady. To znamená, že Rada jako taková zastupuje vlády členských států, které jsou zvoleny občany. To znamená, že potřebujete někoho, kdo to může eh, prověřit, kontrolovat. To tedy znamená přístup k parlamentu, ke klasifikovaným dokumentům se vždycky opírá o Eh, nějaká, nějaký mandát, který je který tedy eh, umožňuje eh, širší přístup než přístup veřej, veřejnosti. Samozřejmě, že to má pravidla, Eh, například článek 218 nebo článek 207 smlouvy o fungování Evropské unie, a nebo článek 23 eh, rámcové dohody, který podle mě stanovuje velmi komplexní mechanismus pro Evropský parlament a pro jeho přístup dokonce k důvěrným eh, dokumentům o Evropské kom- z Evropské komise a to tedy vede k tomu, že tedy mohu vyslovit určitou kritiku na adresu komise a jejího chování, pokud jde o přístup k důvěrným dokumentům, protože e, přístup parlamentu k důvěrným dokumentům mm, komise byl omezený. To znamená, že rámcová dohoda mezi Evropským parlamentem a komisí reguluje vztahy mezi komisí a parlamentem a e, na roz, e, pokud odhlédneme od závěrečných kroků mezinárodního vyjednávání, e, ta smlouva většinou vztahy mezi Evropským parlamentem a radou neřeší. Nicméně pokud jde o mezinárodní vztahy, tak by tyto dvě instituce měly mít stejnou roli. E, smlouva a z toho odvozené sekundární právo mlčí o klasifikaci dokumentů, e, přístup Evropského parlamentu k dokumentům, které pocházejí z jiné instituce e, a mlčí také o nakládání s dokumenty, které jsou vytvořeny třetí stranou. Rád bych eh, nyní zmínil dvě, dva body. Za prvé eh, interpretaci eh, článku 218, kde je tedy řečeno, že je potřeba vzít v potaz přípravu obchodních jednání a jejich monitorování. To je tedy pozice rady k článku 218. David Galway, vysoce postavený úředník rady eh, zveřejnil článek, kde říká, evropský požadavek, eh, požadavek Evropského parlamentu na přístup k dokumentům, byť by byly klasifikované, je legitimní, pokud se počítá s tím, že se parlament má k dotyčné eh, zprávě vyjádřit. Pokud je ale parlament v dřívějších etapách vyjednávání informován o mezinárodních dohodách, nemusí eh, nutně vidět eh, text vyjednávané směrnice. To znamená, že je možný i jiný přístup, ale v každém případě tu jsou minimálně dva případy o Evropského soudního dvora. Za prvé případ 350 50 z roku 2012, který v podstatě potvrzuje praxi amerického kongresu. Pokud eh, dotyčná instituce odmítne přístup k dokumentům, tak musí vysvětlit, eh, proč a eh, proč by tedy zveřejnění dokumentů mohlo nějak narušit zájem, který dotyčný dokument sleduje. A dotyčné riziko musí být reálné a ne pouze hypotetické. To je věc, kterou známe také ze Spojených Spojených států. Pokud eh, ve Spojených státech nějaký úředník prohlásí určitý dokument za důvěrný, tak to musí vysvětlit. Nestačí, když kongresu, kongresu řekne, a možná by to narušilo naše možnosti vytvářet legislativu, to nestačí. Musíte informovat kongres písemně, proč ten dokument jste označil za důvěrný a dokdy je důvěrný. To znamená, že vždycky nastane moment, kdy důvěrnost toho dokumentu skončí. A to tady nemáme v Evropě. A potom eh, další případ, eh, který se opět týká článku 218.10. Pokud Evropský parlament není na všech úrovních jednání plně informován a plně zapojen, včetně eh, fází, které předcházejí uzavření dohody, to tedy znamená, že Evropský soudní dvůr nenásleduje interpretaci Evropského parlamentu, že e, můžete tedy začít například formulací mandátu. Evropský soudní dvůr říká, že ve všech fázích jednání, a to znamená, že to tedy musí předcházet uzavření dohody. Eh, potom, potom Evropský parlament musí být informován. Jaká je tedy eh, skutečnost, pokud jde o transparentnost a netransparentnost eh, v Evropském parlamentu? Já si myslím, že jak komise, tak rada mají určité vládní funkce ve srovnání s parlamentem. Není to pouze komise. Komise samozřejmě je tady adresátem, pokud jde o kontrolu chování, včetně eh, dokumentů. Rada není pouze legislativním orgánem, ale musíme ji kromě toho chápat jako eh, určitý subjekt, který jedná jako vláda. A v této hře tedy Evropská komise je agentem toho, co chce Rada a členské státy. E, komise a její exekutivní funkce z části závisí na důvěře Evropského parlamentu. E, to, nicméně někdy se tedy ta e, kontrola nedaří. Ale v každém případě rada není, se nemusí spovídat Evropskému parlamentu. To neznamená, že by Evropský parlament byl suverénní vůči členským státům. Naopak Evropský parlament eh, závisí na eh, zvážení členských států, pokud jde o to, eh, co, které dokumenty tedy bude moci Evropský parlament získat pokud jde o dokumenty kolektivních orgánů EU a členských států byla uzavřena e, mezivládní dohoda mezi všemi členskými státy, která hovoří o tom, jak bychom měli nakládat s klasifikovanými dokumenty. Eh, je to tedy mezivládní smlouva, je to dohoda mezi členskými státy. A já jsem se ptal několika národních parlamentů a zjistil jsem, že to v podstatě nikdy nebylo ratifikováno když jsem se zeptal německého, rakouského, italského, slovinského parlamentu, jak nakládají s touto mezivládní dohodou, tak vůbec nevěděli. Ale je to tedy dohoda, která se neopírá o komunitární právo. Je to mezivládní dohoda mezi 28 členskými státy, která tedy stanovuje pravidla. Je to dohoda, která omezuje eh, přístup k dokumentům, Eh, z hlediska národních parlamentů. Tiše ji přijali všechny parlamenty, aniž by to mohli nějak ovlivnit. to půjčíš? Eh, a Biro parlamentu změnilo své pravidla týkající se nakládání eh, s důvěrnými informacemi v roce 2013 a vstoupilo to v platnost v roce 2014. Tím, že byla přijata tato pravidla, tak eh, Evropský parlament eh, vlastně přijal to, že bude striktně dodržovat pravidla Rady, na rozdíl od té rámcové dohody. A rada to původně převzala od NATO, DP, potom pro CSP a potom vlastně pro všechny ostatní oblasti politik. Ale neměli bychom zapomenout, eh, jak je to definován, ten přístup k dokumentům a co je a co není důvěrné. Je to v podstatě eh, překopírováno od NATO. Eh, to se týká ale záležitostí bezpečnostních a nikoli obchodních. Takže toto bychom měli zvážit, protože Evropský parlament má mnohem slabší pozici než některé vnitrostátní parlamenty, protože vzhledem eh, k vnitrostátním eh, pravidlům, například eh, v Německu, Rakousku, Švédsku, Dánsku, vnitrostátní parlamentu mají mnohem více přímý, neomezený přístup k důvěrným dokumentům, než má Evropský parlament. A teď, když zvážíte třeba témata jako TTIP, nebo něco jiného jako smíšenou dohodu a pokud tyto dohody jsou prostě definované jako dohody smíšené, tak Evropský parlament má vlastně pozici pozorovatele tváří v tvář eh, vnitrostátním parlamentem a v podstatě závislý na těch vnitrostátních parlamentech. Takže diskriminace Eh, Evropského parlamentu ze strany rady je vlastně nepodložená, ale dochází k ní velmi zřetelně. Co by měl parlament udělat nebo mohl udělat? Pokud eh, mohu tedy říci nějaké rady. Vyvážit ten stávající zaměření na Evropskou komisi a dotlačit eh, radu nějaké interinstitucionální nebo obdobné dohodě Eh, na základě rovnosti, vzájemného respektu a eh, akceptování parlamentní eh, soběstačnosti, protože zatím se ten rada chová, jako kdyby parlament neexistoval. A nebo se snažit alespoň přimět byru, aby udělalo usnesení o jednacím řádu, i když vím, že to je velice komplikované trvalo to vždycky dlouho, vlastně mělo to více než 60 stránek, nevím, kdo to navrhoval. Zapojení určitých omezení do sekundárního práva, ale ono se vždy eh, jde odání tím, že tam není vlastně právní základ. To není právní základ pro to, aby Evropská unie omezila přístup k dokumentům. No já jsem eh, z Německa, působím v Rakousku, nevím, jaká je situace ve Spojeném království, nebo v Rumunsku, nebo ve Francii, ale pokud máte nějaké obecné ustanovení, které umožňuje soukromníkům, právnickým osobám, parlamentům něco udělat, co poskytuje právní základ pro omezení využívání těch dokumentů, aspoň je tomu tak v Německu nebo v Rakousku, E, tam, že zvažujeme ten právní základ, tak pokud máte nějaký právní základ a máte e, tři články, máte článek 10, 2, 11 a 15, 3 a to je přístup, pravidla pro přístup k dokumentům. A to tady znamená, že to je právní základ pro omezení přístupu k dokumentům. Samozřejmě je to na diskusi, ale je to názor. No a na závěr ještě další věc. Ta studie se nestaví příliš kriticky ke komisi. Rámcová dohoda s komisí a její implementace, včetně nedávné korespondence mezi předsedou a komisařskou Malmstromovou a otázkou, jak dostat eh, přístup ke eh, konsolidovaným dokumentům. Když se podíváme na australský nebo kanadský parlament, by byli rádi, kdyby vůbec takovýto přístup měli. Já vím, že to není fér to tady takto říkat, ale já chápu, že Evropský parlament a jeho předseda a paní Juncker a komise mají určité zaměření a tu rámcovou dohodu necháme tak, jak bude. Nyní budeme řešit tu otázku better lawmaking. Ale ono je to nebezpečné, protože ta rámcová dohoda byla dojednávána v roce 2009. Co by měl parlament iniciovat alespoň? a jiné eh, aktualizovat eh, tu rámcovou dohodu, ale udělat prostě takovou revizi, jak funguje ta rámcová dohoda, co to znamená. To znamená i v souvislosti s INTA, ta příloha a přístup k dokumentům, jestli bychom tam mohli něco zlepšit nebo ne. Takže já vám děkuji za pozornost. Tolik má doporučení. Děkujeme vám, děkujeme vám za toto jasné vyjádření. A nyní bych rád vyzval komisi, aby to komentovala. Je tady pan Van Eckhouten. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jsme dostali slovo. Asi nebudete překvapen, když řeknu, že se domníváme, že to je dobr- velmi dobrá studie a Eh, logického důvodu, ale ona je to také velice obsažná a přesná studie, která prezentuje nejenom situaci v Evropě, ale i v jiných zemích. A myslím si, že je vždy velice důležité eh, srovnávat jednotlivé situace tak, aby člověk opravdu mohl informovaným způsobem vyhodnotit aktuální situaci. Je důležité se uvědomit, že v souvislosti s obchodem jsme začali sdílet dokumenty s parlamentem před Lisabonskou smlouvou, před rámcovou dohodou a když potom nastoupila ta rámcová dohoda, tak jsme šli ještě nad ten nezbytně nutný rámec té rámcové dohody. A myslím si, že jsme eh, dost přesně dodržovali tu povinnost ve všech stupních eh, eh, procedury informovat parlament i informovat ho i před zahájením jednání. A způsob, jakým jsme to dělali, a to také uznal pan Morera ve své zprávě v volenském roce, eh, bylo za to vlastně jako modelový případ, příklad i pro ostatní výbory. Ano, samozřejmě, toto celé má určitá omezení u těch eh, nejcitlivějších dokumentů a je jasné, že je zde nyní poptávka po tom, aby poslanci měli širší přístup k dokumentům, které jsou sdíleny nyní s parlamentem za poněkud restriktivnějších podmínek a my děkujeme za tuto žádost a ta eh, iniciativa v oblasti transparentnosti paní komisařské nové z konsolenského roku, myslím na to už také zareagovala. Jde o přístup k dokumentům v souvislosti s TTIP. Eh, které jsou z komise, tak eh, vlastně ten přístup byl rozšířen na všechny poslance Evropského parlamentu. Nyní jsme zahájili činnost, zvláště komise, parlament, DG Trade a eh, sekretariát INTA na tom, abychom ještě zvýšili transparentnost. Pokračujeme v tomto úsilí a doufáme, eh, že ho brzy završíme. Cílem je zjistit, jak můžeme zlepšit přístup k dokumentům napříč parlamentem a má to i ten dopad, že eh, i s tou trans- iniciativou v oblasti transparentnosti se věci posunuly, například také v oblasti TTIP. Ten dokument, který jsme posílali do USA před deseti dny, o regulatorní spolupráci do USA, už je k dispozici na webu a předtím jsme ten dokument sdíleli i s parlamentem a členskými státy, tak aby byla možná diskuse. Ale teď je opravdu důležité mít tu možnost udržet důvěrnost toho dokumentu, i když nakonec, potom později, bude ten dokument zveřejněn. Takže zde eh, se musíme eh, dohodnout, najít schodu. Doufám, že brzy se shodneme v komisi a také parlament bude muset zohlednit tento aspekt důvěrnosti a my doufáme, že se nám podaří nalézt tu správnou formou, jak zaručit eh, náležitou míru důvěrnosti, alespoň po tu dobu, kdy ten dokument ještě je citlivý a je eh, nezbytné se k němu chovat jako k důvěrnému dokumentu. Takže eh, to je opravdu klíčové a doufám, že brzy najdeme tady eh, řešení té situace. A jinak chci poděkovat Andreasovi opravdu za jeho zprávu. Domnívám se, že to je nesmírně dobrý základ pro další kroky eh, v našem úsilí eh, komise i parlamentu v oblasti obchodní. Děkuji. Děkuji vám. Ano. My usilujeme o to zde nalézt náležité řešení, ale stále zde zůstává několik otevřených otázek. A ten problém je mimo jiné v tom, že Evropský parlament je v horší pozici než některé členské státy a jejich parlamenty. Když se podíváte na německý Bundestag, tak my máme opravdu omezenější přístup eh, k dokumentům než eh, německý Bundestag. A já si myslím, že to je nepřijatelné aby poslanci německého Bundestagu měli přístup ke každému dokumentu EU, zatímco poslanci Evropského parlamentu ten přístup neměli. A to se netýká jenom TTIP, ale to se týká i e, dalších dokumentů z jiných oblastí. Takže přístup ke konsolidovaným textům to je také téma, které momentálně ještě není vyřešené. Takže ano, došlo zde k velkému pokroku od té doby, co paní komisařka Malmströmová eh, se ujala své nové funkce, ale stále nás čeká ještě práce. Nikdo další se o slovo nehlásí. A, a pan, pan Šolc se hlásí, tak prosím. Jak jsem vás mohl přehlédnout, pane Šolci? Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl Andresovi poděkovat eh, za tuto nesmírně zajímavou studii a za její dnešní prezentaci. A ta otázka, která je nyní na stole, je ta, zda máme dostatečné sebevědomí a odvahu, abychom žádali více. To je tedy ta otázka, která tu nyní je. Mě by tedy zajímalo, když tato studie vychází z výboru eh, pro obchod, ale například na výboru AVKO také řešíme nyní nařízení o transparentnosti. Zda by to tady nebylo zajímavé i pro výbor AVKO. Musíme to vidět eh, horizontálně, protože to je téma, které je důležité pro vícero výborů. Je to velice důležité pro ně, takže Další otázka. Když budeme vycházet jenom z interních pravidel a interinstitucionálních dohod pro poskytování přístupu, neměli bychom pak eh, diskutovat s radou, až se dostaneme do té nové fáze vlastně znovu projednání interinstitucionální dohody, kdy budou u jednacího stolu dvě nebo tři strany a požadovat po nich, aby opravdu tu situaci zlepšili. Zde bych také žádal eh, výbor předsedů, aby eh, došel k tomu názoru, že to musíme změnit. A jde zde i o určité odhodlání a ochotu komise, která nám bude poskytovat určité dokumenty z obchodní oblasti. Nejde jenom o TTIP, ale jiné témata. Konstatuji, že zde dochází k pokroku e, s nástupem nové komisařky, ale není to nějaké jasně definované právo a my zde opravdu potřebujeme jasně definovaný přístup poslanců k dokumentům a také přístup voličů a občanů k těm tématům, která projednáváme. Protože jinak v podstatě nemůžeme vysvětlit veřejnosti činnost v Evropském parlamentu a získat tak větší pochopení pro evropské dění. Děkuji a možná ještě právní služba by se chtěla krátce vyjádřit. Ne, děkuji, ne, ne, ne v této fázi. Možná později, ale teď ne. No, překvapení. Normálně jste schopni komentovat cokoliv. Dobrá, takže budeme pokračovat v této diskusi a budeme se snažit najít eh, nějaké možnosti, jak posílit naše formální práva. a snad dojdeme k dohodě příští měsíc a posílíme naše právo. Máte nějaký komentář? Jen chci potvrdit, co jste řekli o národním, národních parlamentech. Bundestag a přejdu do Němčiny řekli prostě já nechápu, jaký máte problémy, když my chceme mít lepší přístup k důvěrným dokumentům, no tajným dokumentům v Bundestagu, no tak si to eh, prostě zařídíme, protože my jsme ty poslanci, kteří si nadefinují ten zákon o tom, jak se k těmto eh, informacím postavit, co to je důvěrnost. A pak je to jasné. A když potom slovinský nebo švédský parlament mají podobného, Eh, ducha. Že oni jsou vlastně ty nejvyšší a rozhodují o přístupu k dokumentům, o omezení toho přístupu k dokumentům a důvodům, proč tedy přístup eh, poskytnout nebo neposkytnout. A když se to na EU, no tak pro parlament a komisi je to tak trochu podobné. Je tam prostě nějaká dohoda, nějaké rovnoprávnosti těch dvou institucí, no jenomže to tu není ve vztahu k radě. Eh, většina členů rady eh, se vlastně smějou, když eh, se říká, že třeba komise je kritická k ISDS nebo podobně. Jak může vlastně komise se pouštět do takové hry s USA, když my jsme proti? ale přece parlament dává mandát. Pan, parlament dává jmenovitě mandát eh, a to nechtějí vlády slyšet. Proto je třeba se mnohem podrobněji podívat na to, co dělá rada, co dělají vlády, nejen Evropská komise. Jistě Evropská komise má určitý manevrovací prostor, jak interpretovat mandát, ale to hlavní, co se kritizuje, je to akta, TTIP nebo něco jiného. Eh, členské státy a vlády prosadí to, co chtějí. I když teď říkají, že ne, to je takový oportunismus. A druhá věc, když vy chcete vědět, co tam je, považujete to za eh, Například v roce 2010, když probíhalo jednání o dohodě, tak byla také diskuse o, možnosti vytvoření společného registru, kde by bylo možné alespoň zjistit, co vůbec existuje aby bylo možné hlas, eh, vidět, co dostanete a co nedostanete. Ale nikdy se to dál nedostalo. Nevím proč. No, možná je to také věc, pro, která by se mohla v budoucnu změnit. Děkuji, děkuji za jasné rady. A parlament na tom bude určitě muset pracovat. Další bod je odložen. Další eh, bod různé, tady nemáme nic. Příští schůze bude 28. května. A děkuji Helmute, že jste tady se mnou vydržel. A všechny doufám uvidím brzy.